Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, požádám vás, abyste se usadili. So once again, ladies and... Ještě jednou vás požádám, abyste se usadili. Dámy a pánové, doufám, že máte pořád na co. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, v prvé řadě srdečně vítám pana Josepa Borela, kterýž to byl navržen na post vysokého představitele Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a bude zároveň místo předsedou Evropské komise. Vítám vás. Jsme velice rádi, že jste mezi nás přišel dnes odpoledne. Máme totiž dobrou příležitost k výměně názoru jakožto prvnímu kroku k plodné spolupráci s Evropským parlamentem. Tuto sněmovnu znáte velice dobře a určitě budete chtít budovat silná pouta a dobrou komunikaci s Evropským parlamentem i do budoucnosti. Rád bych kolegům a kolegyním připomněl, že cílem tohoto slyšení je vyhodnotit na základě obecných způsobilostí, evropského závazku a osobní nezávislosti kandidáta. Slyšení nám dává možnost zjistit, jak zná kandidát své portfolio a jaké má komunikační dovednosti. 27. září jsme obdrželi písemné odpovědi na písemné otázky, které jsme rozdali poslancům a poslankyním ve všech jazycích a také byly vydány na internetových stránkách Evropského parlamentu. Teď vám krátce popíši strukturu tohoto slyšení, která vyplývá z jednacího řádu Evropského parlamentu a má za cíl spravedlivou a rovnou příležitost pro všechny kandidáty představit sebe sama a své postoje. Za prvé, designovaný komisař vystoupí s úvodním projevem, který nepřekročí 15 minut. Následně budeme mít čas na 25 otázek od poslanců a poslankyní. V prvním kolečku to budou zastupci politických skupin a v druhém kolečku to budou otázky 18 poslanců a poslankyň na základě kvót rozdělených mezi politické skupiny a nezařazené. Na otázku a odpovědi máme pět minut, které budou rozděleny následujícím způsobem. Poslanec či poslankyně bude mít minutu na položení otázky, následně dvouminutová odpověď kandidáta. Pokud bude potřeba, tak máte jakožto stejný poslanec možnost okamžitě položit doplňující otázku nejdéle minutu, s tím, že designovaný kandidát potom dá minutovou odpověď na tuto otázku. Doplňující otázky, chci jenom připomenout, se musí týkat odpovědi na první otázku. Doplňující otázka neznamená, že se můžete ptát na něco jiného. Na konci slyšení dezignovaný kandidát bude mít pět minut na závěrečný projev. Toto slyšení je omezeno na tři hodiny, přísně omezeno, takže vás požádám, abyste se drželi toho času, který vám byl vyčleněn na vaše vystoupení. Pokud překročíte tuto lhůtu, tak tím ubíráte čas na mikrofonu kolegům a kolegyním. Mám tady kladívko, nechci je používat, ale varuji vás, že pokud budete hovořit déle, než vám bylo umožněno, tak jednou klepnu to znamená končit a když dvakrát klepnu, tak to znamená, že musíte přestat, bude vám vypnout mikrofon. Máme tlumočení do 23 jazyků a toto slyšení bude vysíláno živě na internetových stránkách Evropského parlamentu. A navíc bude možné následně si stáhnout ze stejné stránky i videozáznam. Předtím, než dám slovo dezignovanému kandidátovi, tak bych rád zdůraznil, o jak důležité slyšení se jedná. Má totiž potenciál rozvinout plodný dialog mezi vysokým představitelem a Evropským parlamentem ve vnější činnosti Evropské unie. A to v době, kdy před Evropskou unii stojí řada výzev. V době, kdy ale zároveň Evropská unie může propagovat řešení řady globálních problémů. Je potřeba posílit parlamentní rozměr vnější činnosti Evropské unie a zajistit politický dialog a spolupráci mezi našimi institucemi. To je z mé strany všechno, vážený dezignovaný komisaři, nyní máte 15 minut na váš úvodní projev. Prosím. Yeah, Vážení poslanci a poslankyně, jsem velice rád, že se mohu vrátit do Evropského parlamentu. Je mi obrovskou ctí, ale cítím se zároveň v situaci, kdy uh, mám pocit, že to bude velice náročné. Evropský parlament určitě bude sehrávat velice důležitou úlohu v evropské demokracii, včetně Ukrajiny, jak už jste to prokázali. Uh, budu informovat, konzultovat s vámi a zajišťovat, že váš názor bude vzat v potaz. Mám za to, že silná zahraniční politika Evropské unie si bude vyžadovat silnou demokratickou podporu. V úvodním projevu bych zahraniční politiku řešil spíše koncepčně než regionálně, protože to tak je lepší v krátkém projevu. Nicméně chci říci od samého začátku, že se rád zapojím do reformních a integračních procesů na západním Balkáně, že budu chtít podporovat demokracii a územní celistvost Ukrajiny, budu se zabývat výzvami v jižním sousedství Evropské unie a těch je hodně a budu vytvářet novou komplexní strategii vztahu s Afrikou. Chci také mít vyváženou politickou strategii s Ázií a v Ázii. Chci posílit spolupráci s Latinskou Amerikou a také chci posílit transatlantické vztahy, což jsme konec konců říkali nedávno s ministrem zahraničí Spojených států Pompeem. Rád s vámi budu o všech těchto aspektech diskutovat. Chci také diskutovat o tom, jak společně můžeme podporovat demokracii a lidská práva v těchto náročných dobách. Nejprve k mé obecné vizi. Pane předsedo, poslankyně a poslanci, brzy oslavíme 30. výročí pádu berlínské zdi. Byl to triumf svobody, který umožnil znovu sjednocení Evropy a Německa v míru a demokracii. Ale z tohoto pádu vyplynuly i jisté strategické výzvy. Většinu z nich jsme řešili prostřednictvím evropské politiky, takže měli jsme rozšíření euro a začátky společné zahraniční politiky. V té době jsem působil zde, v této sněmovně. Od té doby se ale svět dramaticky změnil k horšímu daleko horší. Teď máme obchodní války, klimatické změny, uprchlické krize, nestability v okolí, hybridní hrozby, mezinárodní pravidla naráží na mocenskou politiku, která je méně férová, méně předvídatelná a více vede ke konfliktu. Co ta politika moci znamená? Znamená to podkopávání mezinárodního práva. Máme méně dohod a vícekrát se používá veto. Územní celistvost svrchovaných států je narušována, jak vidíme během války na Ukrajině. Systémy odzbrojení a nešíření zbraní jsou ohroženy, embarga se porušují. Mocenská politika zároveň znamená, že obchody, technika a finance, finance se používají jako nástroje mezinárodní řevnivnosti. Stávají se politickými zbraněmi. Není nám jisté, jakou roli bude sehrávat mezinárodně Amerika. Z východy vidíme hrozby a Čína je potenciálně jak rivalem, tak partnerem, tak hrozbou. Když se podíváme na demografickou situaci Afriky, když se podíváme na Jižní Ameriku, kde která je naším partnerem v multilateralismu, tak vidíme, že některé země čelí nestabilitě. Toto není svět, který chtěla Evropská unie. Jsem nicméně přesvědčen, že budeme z toho postavit se tomuto těžkému prostředí. Máme totiž tu nejlepší kombinaci politických svobod, hospodářské prosperity a sociální koheze ve světě a musíme být na to pišní. Máme dostatek zdrojů, máme podporu svých obyvatel, máme silné instituce a musíme na tom stavět. Takto vnímám politické pokyny nově zvolené předsedkyně Evropské komise von der Leyen, která říkala, že tato komise bude komisí geopolitickou. Požádala mne, abych pracoval na tom, aby Evropa působila ve světě jako silnější. Jak toho dosáhneme? Měli bychom sloučit národní svrchovanosti, abychom znásobili moc jednotlivých členských států. Pokud nebudeme konat společně, tak Evropa ztratí na relevantnosti v novém světě. Spojení národních svrchovaností je politické rozhodnutí, které si jednodušší říká, než naplňuje. jak říkají mý známí, nedělní projevy a pondělní práce, to jsou dvě různé věci. Potřebujeme tedy zahraniční politiku, která propojí to, že členské státy budou konat společně v radě eh, s politikou Evropské komise a demokratickou legitimitou této sněmovny. To nám přislíbila Lisabonská smlouva. Pokud budu ve své funkci potvrzen, tak má práce místo předsedy a vysokého představitele bude spočívat v tom, abych přemostil zahraniční politiku za členských států s politikou Evropské komise. Nebude to jednoduchý úkol, ale pokusím se ze všech sil. Geopolitika, dá se říci, začíná doma. A to z toho důvodu, že chceme-li být geopoliticky relevantní, musíme být sjednoceni, daleko více než jsme. Budeme pracovat se všemi členskými státy, velkými a malými, na této jednotě. Za druhé, potřebujeme, aby vnitřní a vnější politiky byly v souladu. Máme nástroje, abychom mohli působit v mocenské politice. Dále o to, že tyto nástroje musí sloužit jedné společné strategii. Jsme klíčovou mocností, která stanovuje normy a standardy ve světě. Máme velmi mocnou obchodní politiku, která je mocná právě z toho důvodu, že je společná. Agendu 2030 a nový globální konsensus k trvalé udržitelnosti jsme spolu vytvářeli jako hlavní činitel. Když se podíváme na rozpočty členských států a rozpočty komise, tak patříme mezi finanční velmoci a to tež platí i pro diplomaci. Měli bychom proto posílit ještě více zahraniční roli a posílit i svou vojenskou kapacitu. Abych to zhrnul v jedné větě, Evropská unie se musí naučit používat jazyk moci. Často říkáme, že máme v krvi partnerství a multilateralismus. To je sice pravda, ale multilateralista nemůžete být sám. Potřebujete k tomu partnery. Řada partnerů odchází se systému, který je založen na pravidlech. Jiní tato pravidla používají způsobem, jaký se jí hodí. Vybírají si mezi nimi. Evropa musí obhájit svou pozici v rostoucí konfrontaci mezi USA a Čínou. Můžete tomu říkat konfrontace, můžete tomu říkat strategická konkurence. Multilateralismus stojící na pravidlech musíme podporovat a prosazovat svůj vlastní postoj, tak abychom nebyli tlačeni z jedné strany Čínou a z druhé Spojenými státy. Jsme spojenci Spojených států a zůstaneme silnými spojenci Spojených států. Nicméně máme legitimní obavy z jednostranných kroků, které jdou proti desetiletím spolupráce. Systém stojící na pravidlech musí být reformován a může být reformován, ale nesmí být opuštěn. Musíme také přivítat pozitivní čínské kroky v oblasti boje proti eh, klimatickým změnám a v rámci situace s Iránem. Nicméně musíme očekávat, že Čína zase bude dodržovat pravidla, naše vztahy musí být reciproční a vzájemně spravedlivé. Platí to pro investice, obchod i konektivitu. Pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně, Evropský Evropští občané říkají, že migrace a klimatické změny jsou pro ně největším tématem. To jsou geopolitické výzvy v tom smyslu, že sami je nevyřešíme ani jednu. I kdybychom nakrásně byli uhlíkově neutrální, tak problém nevyřešíme, pokud nepomůžeme ostatním, aby učinili to též. Klimatické změny působí největší redistribuční problémy od průmyslové revoluce. A platí to jak pro Evropskou unii, tak i pro ostatní. Působí nestabilitu a migrační tlaky, kterým budeme čelit jak doma, tak v zahraničí. A z toho důvodu jsou to geopolitická témata. Migrace a azyl má také geopolitické dopady, a to hluboké. Humanitární tragédie v Sýrii způsobila nárůst žadatelů o azyl v roce 2015. Migrace je nicméně strukturální problém, který si pochopitelně vyžaduje ostrahu hranic, ale hlavně si vyžaduje partnerství se zeměmi původu a tranzitu, a to především co se týče Afriky. Pocházím ze Španělska, takže v této oblasti mám přece jenom jisté zkušenosti. V budoucnosti bude mít Afrika o miliardu lidí více. Ne miliardu lidí, o miliardu lidí více. A nedívejte se na to pouze očima migrace. Je to zároveň přece příležitost. Pokud se nám podaří vytvořit komplexní strategii, která bude zahrnovat obchod, investice, bezpečnost a vzdělávání, především vzdělávání, posílení pozice žen, protože bez posílení pozice žen v Africe se to nevyřeší, a potom ještě do toho dáme mobilitu, tak opravdu si myslím, že musíme být ambiciozní a vytvářet společnou strategickou vizi. Nástroje k dispozici máme. Nemůžeme se zřeknout toho, kým jsme, kdykoliv se objeví migrační krize, velká či malá. Vážení poslanci a poslankyně, nyní k bezpečnosti a obraně. Diplomace, řízení krize, mediace a vnitřní a vnější bezpečnost musí jít ruku v ruce. V tom je naše síla, tak můžeme podporovat mír. Čelíme hybridním hrozbám, dezinformačním kampaním, kybernetickým útokům, které ohrožují naši demokracii. Uvědomuji si, o jak závažné hrozby se jedná. Obrana je součástí naší bezpečnosti. Hrozby často začínají daleko od našich hranic. Nedávno jsme vytvořili nástroje, které umožní lepší obrané kapacity a musíme zajít ještě o krok dále. Členské státy poslali po celém světě 35 tisíc mužů a žen do různých mezinárodních misí. A to je určitě impozantní číslo, ale musí být ještě více. Pro tuto chvíli naše investice do bezpečnosti jsou zhruba tak velké jako HDP Belgie je to více než Čína, více než Brazílie, jsme v podstatě druzí po Spojených státech. Dáváme do toho hodně peněz, ale situace je fragmentovaná, úsilí se zdvojuje, takže následně nejsme tak efektivní. Musíme spíš investovat lépe. A lépe budeme investovat, když tak učiníme společně. Musíme zvýšit operabilitu v praxi, musíme začít od svého sousedství, Nezapomínejme na hlavní cíle z Helsinek z roku 1999 po válce v Jugoslávii. Říkali jsme, že budeme schopni poslat 50-60 tisíc vojáků. Jak to dopadlo s tím závazkem? Je potřeba říci, že NATO je úhelným kamenem společné aliance naší, naší společné obrany, ale když budeme posilovat svoji obranu, společnou obranu, tak posílíme NATO. A když budeme mít více váhy v NATO, tak budeme schopni přispět k větší vyváženosti a vztahu transatlantických. Pane předsedo, dámy a pánové, neměl by to být jenom třetí pilíř strategické revality. Chtěli bychom, aby Evropa se byla schopna sama bránit, a aby přispěla k multilaterálnímu mírovému pořádku při respektování lidských práv a při naplňování cílů trvale udržitelného rozvoje. Vážené poslankyně a poslanci, já bych chtěl, aby nešlo jenom o můj, abych navazoval na tu dřívější, na tu dřívější metaforu, můj nedělní projev, ale spíše projev mé pondělní práce a slibuji vám to pakli, že mě svěříte důvěru. Thank you, Commissioner Designate. Děkuji mnohokrát, Pane dezignovaný komisaři, děkuji také za dodržení času a e, nyní začneme prvním kolem otázek. Ještě jednou připomínám, e, poslanec či poslankyně položí otázku na jednu minutu, Pan Borel může odpovědět dvě minuty, potom následná doplňující otázka jedna minuta a na ně odpověď taky jedna minuta. Prosím, dodržujte tyto časy. A nyní začínáme panem Antonio Lópezem za EPP, prosím. Muy buenas tardes, señor Borrell. Dobré odpoledne, pane Borely. Ano, hned od řečí k činům. Vy chcete v podstatě tuto chvíli nasledovat paní Mogheriniovou. Jejíž politika byla opravdu katastrofální. Podporovala komunistické diktatorální eh, režimy, včetně tedy Castrův režim. V tuto chvíli zažíváme opravdu neuvěřitelné humanitární krize. To, co ona podporovala, tak vlastně ještě více se přísnilo nebo vlastně vyostřilo ty problémy eh, ve Venezuele a jiných státech. To znamená, moc dobře víme, co se stalo od vstupu v platnosti dohody v roce 2016 na ostrově Nikaragua, úplně to stejné s Danielem Ortegou, eh, Maduro. A já chci vědět, jak vy se tedy postavíte k zahraniční politice vůči těmto třem zemím, Venezuela, Kuba a Nikaragua. Tady hovoříme o principech právního státu, protože to všechno se samozřejmě odráží také v těch populistických režimech Evropy. Eh, samozřejmě víme také, co se děje také v Katalánsku. A já chci vědět, jak jako vy, jako vysoký představitel pro ESVČ, se k těmto eh, zemím budete stavět Děkuji. Děkuji, pane Lopez Estury. Jak si jistě dovete představit, tak já samozřejmě sdělím vaše obavy. To znamená vše, co se týče tedy to, toho kontinentu, který jste zmiňovala a také co se týče Španělské, jak jistě víte, paní Mogherinové jistě neodjížděla eh, do Latinské Ameriky na Kubu na dovolenou, jak jistě víte, tak máme podepsané bilaterální dohody s těmito zeměmi. V rámci nich jsou naplánované stále a pravidelné schůzky v rámci níž je třeba tedy také eh, revidovat nebo přeskoumat dodržování dohod. Co se týče mm, Venezuely, tak já přesně vím, v jaké těžké situaci se tento stát nachází. Snažíme se udělat všechno pro to, aby brzy se odehrály a konaly opravdu svobodné volby, které také umožní Venezuelcům se zcela svobodně vyjádřit a které by měly zamezit té neuvěřitelné humanitární krizi, ke které dnes tam dochází nebo kterou ten stát zažívá. Více jak 5 milionů milionů občanů opustilo již toto zemi. To znamená, že ano, my uděláme všechno pro to, aby co nejdříve se tedy nové demokratické svobodné volby odehrály. Velká většina evropských států uznala pana prezidenta Guaidoho a kromě toho víme, že 10. ledna v podstatě skončil eh, legitimní platnost vlády předušlého prezidenta. To znamená, že Tady v tuto chvíli hovoříme o sankcích, které by mohly mít ještě více negativní dopady na eh, venezuelský národ. To znamená, my, my budeme rozhodně, rozhodně jednat i nadále, ale teď, teď vám to řeknu zcela upřímně. Já opravdu upřímně jsem zcela proti využití dalších eh, sankcí, které ještě více zkomplikují život Venezuelců. Nemyslím si, že by takovéto sankce k něčemu byly a že by byly legitimní. Co se týče Nikaraguji, tak eh, jistě víte, jaké stanovisko, jaký postoj tady zastávám, protože jsem se k tomu vyjadřovala mnohokrát. Děkuji. Doplňující otázka, pane Lopesi? Eh, co se týče těch individuálních sankcí, ano, samozřejmě, ne sankce pro Kubu nebo Venezuela, ale my tady nejsme spojenými státy americkými, my jsme Evropskou unii. A my jsme hovořili ale o sankcích, které by měly přímý dopad na režim. A to je přesně to, o co by nám mělo jít, protože ano, hovořilo se a zmínilo, zmínili se tady individuální sankce. Ano, to si myslím, že by byl správný směr, ale přeci bych ještě něco řekl o pokroku těch eh, nacional, toho nacionalistického hnutí. Já vím, já vím, že vy jste proti, ale chci, abyste se k tomu ještě vyjádřil blíže. Řekněte mi k tomu něco více. Děkuji, pane Lopezi. Pan Borel má jednu minutu. Ano, samozřejmě. Jak jistě víte, tak já jsem byl tím takzvaně outspoken, co se týče této otázky. Ještě jsem se k tomu vyjadřoval mnohokrát a zcela jasně, jak jen jasně to lze uh, Eh, učinit. Ale jako vysoký představitel zahraniční politiky nebude mou povinností vyjadřovat se eh, ke stavu interní vnitřní politiky jednotlivých států. Já se mohu vyjadřovat obecně k populistickým hnutím na celém světě a jsem zcela přesvědčen, že část geopolitických problémů, které v tuto, kterým v tuto chvíli čelíme, mají samozřejmě místně lokální kořeny, ale dovolte mi, samozřejmě bych teď mohla hovořit ještě trošičku dále o Nikarague, ale v rámci funkce, o kterou se v tuto chvíli ucházím, se nechci vyjadřovat opravdu k vnitřním záležitostem žádného z těchto států. Děkuji. Děkuji. Nyní za SAD pan Tonino Picula. Děkuji, pane předsedo. Vítajte v parlamentu, pane Borela. Paní van der Leyen eh, naznačila, že příští komise bude geopolitickou eh, komisí. Eh, chce, abychom měli strategičtější unii, kde i tedy role vysokého představitele bude propojit interní a externí aspekty eh, práce Evropské unie. To vítáme, eh, protože ve světě se stále více geopoliticky soutěží a proto i my potřebujeme zaujmout k tomu eh, nějaký přístup, který zajistí prosperitu našich občanů. Princip pragmatiky by měl určitě ale řídit naše kroky. Vědíte tedy, Věříte tedy, že rozdělení bezpečnostní a zahraniční politiky obchodu a um, obchodních dohod už není tedy udržitelné v tom stávajícím kontextu? Pane Borele, prosím. Samozřejmě, samozřejmě, samozřejmě je třeba dívat se na to jako celek. Myslím se, jeden ze základních problémů evropské politiky jsou právě ta sila která vychází, v podstatě ten problém vychází z té struktury Evropské unie, protože Rada má svá pravidla, komise má svá pravidla, ale v této době opravdu musíme dělat všechno pro to, abychom sjednotili všechny naše síly, naše kapacity. V podstatě i díky tomu jsme schopni vlastně pomocí eh, jednotné měny hrát určitou roli i na úrovni ekonomické. A tady Evropský parlament musí se hrát opravdu výjimečnou roli. A neříkám to pouze proto, že si myslím, že že se vám to bude líbit, ale já jsem vázán článkem 36 smlouvy a na základě tohoto článku víme, že Evropský parlament musí být vyslyšen v oblasti zahraniční politiky a vy jste součástí této vnější zahraniční politiky. O čím více budete slyšet, tím lépe vám bude také porozuměno. A proto je třeba opravdu přijít k těm konkrétním záležitostem. A proto já udělám všechno proto, aby ta dynamika, v rámci níž budeme spolupracovat, byla co nejvíce pozitivní, tak aby ta politika eh, takzvané accountability a zodpovědnosti jednotlivých institucí a speciálních výborů byla opravdu dodržována tak, aby opravdu všechny ty nejcitlivější prvky související se zahraniční a bezpečnostní obranou politikou byly opravdu co nejlépe vysvětlovány. Dále samozřejmě, co se týče mezinárodních dohod a vyjednávání o těchto dohodách, i tam, i tam je třeba lépe informovat a proto musíme mít takzvané joint consultation meetings, tak, aby všichni, všechny zúčastněné strany byly co nejlépe informovány. To znamená, vše, co bylo pozastaveno v minulosti, všechna vyjednávání by měla být opět obnovena také podle článku 40 interinstitucionální dohody, která se týká lepších zákonodárných pravomocí. Thank you. Follow-up question? Děkuji. Doplňující otázka, pan Picula. Pane Borele, během posledních 15 let jsme eh, přešli od eh, kruhu přátel, jak to definoval Romano Prody, eh, do takového kruhu ohně v našem sousedství. Takže je potřeba tedy znovu oživit naše eh, rozšiřování, nějak znovu oživit naši eh, politiku v této oblasti. Vy jste svého času podporoval evropskou parlamentní demokracii, podporoval jste založení Eurolatu, Euromedu, mezi parlamentní zasedání mezi eh, parlamenty jednotlivých členských zemí. V tomto duchu by mě tedy zajímalo, jaký je váš názor na potřebu další parlamentarizace evropské zahraniční politiky. Myslíte si, že tedy Evropský parlament by měl mít ambice v této oblasti a mělo by se potom jeho ambice nějakým způsobem implementovat. Měl by také dohlížet nad eh, dalším vývojem ESVČ a dalších nástrojů. Děkuji. Děkuji. Pan Borel, jedna minuta. Mm, Já si myslím, že už jsem vlastně částečně na to odpověděl. To znamená, prakticky je třeba hovořit o účasti a participaci poslanců, kteří se budou podílet na spoluvytváření zahraniční politiky. A dovolte mi, dovolte mi, abych tady sám také zopakoval, že já jsem byl jedním z iniciátorů Euromedu, Eurolatu to znamená speciálních výborů v rámci níž, nebo iniciativ v rámci níž dochází k pravidelnému setkávání mezi poslanci a zástupci těchto regionů. A také je třeba samozřejmě také vyzývat, vyzývat poslance těchto, či zástupce poslance těchto států, aby se setkávali s evropskými poslanci i předseda výboru se musí v podstatě účastnit neformálních eh, jednání a předseda komise a já, se tak, já jsem také byl kdysi předsedou výboru DEVE a proto je důležité také, aby i předsedové výboru DEVE se účastnili těchto neformálních schůzek. Děkuji nyní za Renew Europe. Paní Hilde Waltmans, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vítejte, pane Borel. V um, mission letter paní um, uh, Ursula den Leyen bylo, že bychom měli být uh, ambicioznější a spojenější, abychom se dostali do vedení uh, v, um, globálně. I vy jste říkal, že potřebujeme mít silnější a unifikovanější. Já už to slychám dlouho. Moje otázka tedy je velmi jednoduchá. Jaké kroky plánujete podniknout, abyste podpořil jednotnost mezi členskými zeměmi? Prosím, přímou odpověď. Nic jiného naši skupinu neuspokojí. Ehm, slychám to, jak říkám, už dlouho. Můžete mi dát třeba ehm, jeden, dva příklady. Jak chcete dosáhnout eh, jednoty s, ehm, vůči Rusku? A co se týče bezpečnosti a obrany, to je taky priorita pro naši skupinu. Jak eh, chcete dosáhnout eh, jednomyslnosti v této oblasti? Děkuji. Takže jednu minutu na přímou odpověď. Paní poslankyně, děkuji, děkuji mnohokrát za tuto otázku. Pokud by existovala, omlouvám se, něco se děje? Ne, omlouvám se, dvě, dvě minuty, já jsem vám řekla jednu minutu. Ano, chci říci, kdyby na toto Kdyby toto bylo možné zodpovědět v dvou minutách, to znamená, jak jednat jednotně a odpovědět na to ve dvou minutách, tak si myslím, že prostě už by kdysi na to dávno někdo odpověděl. Je to v podstatě taková vesmírná kosmická otázka. E, podívejte se, vysoký představitel není pouze mediátorem, je takovým v podstatě člověkem, který se snaží najít konsenzus a který se snaží nějakým způsobem sladit e, společnost společnou spolupráci, potřebujeme společnou strategickou kulturu. Musíme udělat všechno pro to, abychom lépe porozuměli se svět, konfliktů, protože ze historických a kulturních eh, příčin to naše chápání není stejné. Ano, sdílíme, sdílíme a musíme toho sdílet ještě více. To znamená, já bych hledal něco více než minimálního jmenovatele, protože pro minimálního jmenovatele tak stačí si najít prostě nějaký počítač, ale musíme v podstatě nějakým způsobem si uvědomit to, co nebo čím se odlišujeme v oblasti chápání světa a na to potřebujeme daleko více, než může poskytnout počítač. Musíme být empatičtí, musíme v podstatě být schopni vnímat svět z různých perspektiv a Rusko to je skvělý příklad. Sankce musí pokračovat, pokud nedojde ke změně přístupu Ruska. A proto musíme jednat jednotně. Jak velmi dobře víte, tak ono by stačilo, aby podstatě při dalším hlasování o prodloužení sankcí pouze jeden stát se vyjádřil proti a sankce nebudou. To znamená, že tady ta jednotnost je velmi důležitá. A dovolte mi, abych řekla jednu věc. Já jsem více jak deset let reprezentovala naší zemi v růz, na různých platformách a v různých gremích. To znamená, co se týče vyjednávání dohod Dohody dosáhnete ve chvíli, kdy máte tu vůli k tomu a pokud existují dostatečné kapacity a vůle k tomu té dohody dosáhnout. Děkuji. Hilde Wautmans do, pro doplňující otázku. Jak vyzvete členské státy, které jsou neochotné postoupit ku předu v oblasti obrany eh, společné bezpečnosti. Někdy možná je budete muset přesvědčit nějakým způsobem, aby tedy podnikli kroky ku předu. Vy říkáte, že tedy jeden hlas stačí, abychom zastavili sankce, ale Systém, jak je nastavený, není dobrý, podle mě. Máme studenou válku s sousední zemí je tady, vyrůstá celá nová generace mladých lidí v Rusku, kteří mají protievropské eh, tedy vnímání, tak eh, jak, eh, jak naložíte členskými státy, které nejsou ochoty pokročit ku předu? Ano, ano, samozřejmě, samozřejmě, samozřejmě, že se zhostím tohoto rizika. Jsem e, ochotný přijmout to riziko, že zůstanu v menšině, že e, rada nebude souhlasit a pokusím se, abychom v některých, v některých případech využili ta ustanovení dohody, tak abychom nesouhlasili vždy stoprocentně, co se týče sankcí, co se týče lidských práv, co se týče společné bezpečnostní a obrané politiky, tak tady ne ve všech případech potřebujete stoprocentní většinu, protože některé z doložek by to eh, dovolily. Takže samozřejmě proto, abyste vlastně přešli od toho principu jednomyslnosti, no tak potřebujete jednomyslnost. Nicméně já si nemyslím, že kvalifikovaná většina eh, je tím nejlepším receptem pro všechny oblasti zahraniční politiky. Občas se usmívám, když um, hovoříme o o ekonomických výhledech a ekonomických záležitostech, u kterých všichni vyžadujeme jednomyslnost a přitom u daleko transcendentnějších otázek, jako je například mír, vyžadujeme většinu jinou. Děkuji. Nyní přecházíme ke skupině zelených. Slovo má Reinhard Bütikofer. Vítejte v parlamentu, pane Borele. Nejprve se vrátím k tomu, co jste říkal na začátku svého projevu. Děkuji vám za to, že jste zmínil lidská práva jako zásadní princip Evropské unie. Ačkoliv lidská práva eh, nebyla zmíněna v tom vašem zadávacím dopise. Eh, to je obrovsky důležité téma pro zahraniční politiku. Vy jste si určitě sám vědom toho, že některé vaše Eh, výroky z minulosti asi eh, eh, vyvolaly pohoršení. A otázku, kterou ale mám nyní, chci se zeptat na EU a Asii. Jak velkou prioritu poskytnete strategii konektivity, kterou předložila EU? Právě jsme podepsali dohodu s Japonskem o větší spolupráci. Jak zajistíte, že bude dostatečné financování? Děkuji. Pan Borel, dvě minuty. Muchas gracias. Děkuji, děkuji, děkuji, pane poslanče Buty Kofery. Poté mě eh, řeknete, jaké konkrétní vztahy máte na mysli, protože já vám vlastně nemohu v tuto chvíli odpovědět. Ale co se týče konektivity, tak tady musím říci, že co se týče konektivity, tak to je jistě megatendence 21. století. To je to, co bude také určovat vlastnosti 30. Eh, let 21. století. A bude to něco, co bude také eh, kontrolovat toky a i rozložení moci. Máme tady také iniciativy EU Connecting Europe, což je v podstatě iniciativa z Azií. A to je něco, co odpovídá třem věcem. Udržitelnosti, srozumitelnosti a také pravidlům. To znamená sustainable, udržitelný udržitelný ze všech úhlů pohledu, z finančního, environmentálního a dalšího. Comprehensive, srozumitelný, to neznamená pouze nějaká fyzická infrastruktura, na kterou jsme zvyklí, jde o sítě, o sítě a propojování lidí. A za třetí, musíme vycházet z pravidel. Tady potřebujeme pravidla, pravidla tak, aby státy byly bezpečné, aby lidi byli svobodné a aby společnosti byly připravené investovat do bezpečnosti bezpečnosti. Za čtvrté, musíme udělat všechno pro to, abychom šli směrem vpřed. Směrem vpřed ve třech slovech. Za prvé, musíme udělat všechno proto, abychom postavili a vytvořili sítě mezi Evropou a Ázií v oblasti digitalizace, energie a také lidské, lidských vztahů. Musíme udělat všechno proto, abychom úzce spolupracovali s našimi přáteli, a vy jste zmínil dohodu s Japonskem 27. září a tak musíme jednat také s Koreí, s Indií a s dalšími státy Asie. A za třetí, Děkuji. Pan Bytykov ještě může položit doplňující otázku. Jsem si jistý, pane Borele, že váš třetí bod bude součástí druhé odpovědi. Pokud byste se mě zeptal, co mě zaujalo eh, ve vaší odpovědi, eh, mě zaujaly ty čtyři zabití eh, Indové. Doplňující otázka. Eh, politiky, které nejsou propojené, byly kritizovány už řadou kolegů. Eh, vy jste eh, se proti tomu také vyjadřoval. Ale v tom zadávacím dopise věta, kterou považuji, vlastně, vlastně se tam neobjevuje první věta dopisu paní Mogherini a sice jako vicepředseda budete zodpovědný za řízení a koordinování práce všech komisařů s ohledem na vnější vztahy. Tahle věta ve vašem dopise chybí budete tedy moci odvádět veškerou tuhletu koordinaci, abychom měli společnou unifikovanou eh, zahraniční politiku, která by překonala tyhle ty rozdíly. Pan Borel, na minutu, prosím, odpověď. Ano, tak to je přece článek 18 smlouvy. Tady já přece nepotřebuji nic více. Je to článek 18 prostřednictvím něhož jsem vázán k tomu, abych koordinoval vnější činnost komise. To znamená, na jednu stranu máme zahraniční vnější politiku a také samozřejmě vnitřní politiku, to znamená interiér. A tady je třeba koordinace. Samozřejmě je také otázka dostatečného financování, na to nesmíme zapomínat, protože máme tady také velký jeden most v Chorvatsku, jehož stavba eh, stojí více jak 800 milionů euro. 85 Procent platí Evropská unie a staví ho čínská firma, jehož, jejíž zaměstnanci vlastně bydlí na lodi v blízkosti. Tady je třeba něco samozřejmě vyřešit. To znamená, chci říci, že Spojené státy evropské nikdy nebudou stejné jako Spojené státy americké, protože tady těch historických konfliktů mezi námi je daleko, daleko více. Thank you. Next... Děkuji vám a nyní za skupinu ID pan Mariany, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane Borele, v květnu ve španělském tisku jste popsal Rusko jako našeho starého nepřítele. Nicméně objevuje se skutečný nepřítel a přitom za 45 minut se o něm vůbec nemluvilo a ten se jmenuje radikální islámský terorismus. Ve Francii opět zabíjel během posledních dní, zabíjel ve všech našich zemích. To je ta skutečná hrozba. Zpráva v Radě bezpečnosti z července popisuje, že poslední syrská enkláva je nyní největším zásobníkem teror, teroristů a zahraničních bojovníků. Co je tedy horším nepřítelem Evropy? Rusko anebo terorismus? a jestli terorismus, tak co budete dělat s ovlivňováním zemí jako Saudská Arabie, Katar a nebo Turecko, které je financují? Pane Borrell, na dvě minuty. Děkuji mnohokrát. Podívejte se, já jsem nikdy neříkal, že Rusko je nepřítelem Španělska. Hovořil jsem o Evropě. A říkám to stejné, co už jsem dnes řekl. Spojené státy americké se v tuto chvíli ocitají v nejistější situaci než v minulosti. Jsou tady nové hrozby. Podívejte se, tady tady já bych si rozhodně zavolal velvyslance, velvyslance zmíněných zemí, ale tady v tuto chvíli z toho nemůžeme vyvozovat, že v podstatě tady vznikají nějaké nové hrozby na východě a kde máme všechny ty eh, naše eh, ozbrojené síly a kde jsou naše ozbrojené letouny. Eh, proč se nachází tam, kde se nachází? No, protože nějakým způsobem reagují na nové vzniklé hrozby. Ano, samozřejmě, samozřejmě, že tady máme hrozby mm, ve východní Evropě a více jim samozřejmě čelí sousední státy na východní, ve východní Evropě než ve Španělsku, ale právě proto máme naše španělské jednotky, které i Mm, jsou bok po boku jednotkám dalších států. Podívejte se, já musím říci stejně to, to stejné, co říkám všem našim veslencům. Nejdříve se opravdu řádně informujte. A říkám, pane poslanče, teď mě nenuďte k tomu, abych já tady srovnával nebo říkal, která hrozba je větší a která je menší co můžu udělat já, co může udělat Evropská unie. To je to, co potřebujeme vědět, tak abychom čelili těmto hrozbám. Máme tady opravdu široké spektrum nástrojů. Máme samozřejmě naše diplomatická zastoupení, máme další nástroje, eh, které jsme využívali i v minulosti, ale to samozřejmě nebudeme moci vyřešit jen tak. Děkuji, pane Mariany. Bohužel bez mikrofonu začátek. Pokud tedy budete vysokým představitelem, abych se vrátil ke své otázky, tak co budete dělat se Saudskou Arabií, Katarem nebo dokonce Tureckem, která má takový obojaký přístup k financování terorismu? Já mám pocit, že to je téma, do kterého se musí Evropa pustit. Má na to moc, má prostředky a ve skutečnosti v podstatě v souvislosti s těmito zeměmi neděláme nic. A teď ti zahraniční terorističtí bojovníci, kteří jsou v zahraničí, jsou to občané Evropské unie. Máme je nechat tam, kde jsou, anebo je nechat vrátit do Evropy? Děkuji. Co se týče první otázky, no tak já bych tady nehovořil o dvou nebo nejasném postoji Turecka vůči terorismu. Podívejte se, nazývejme věci správnými názvy. Samozřejmě víme, že tady docházelo k financování určitých aktivit aktivit, které v podstatě nějakým způsobem mají zcela jasný dopad na živnou půdu pro eh, terorismus. Ale tady prostě musíme udělat, musíme se podívat, kdo je náš společný nepřítel, protože podívejte se, muslimští teroristé eh, zabíjejí daleko více muslimů než eh, křesťanů. Těch obětí na straně muslimů je daleko, daleko více, když bychom se na to chtěli podívat pouze takhle z pohledu množstevního. Můžete mi teď ještě od, eh, od, zopakovat vlastně tu druhou část. A co se týče těch eh, občanů eh, obviněných z terorismu, my si myslíme, že prostě španělský občan je španělským občanem a musíme chránit jeho práva. To znamená, pokud je z něčeho obviněn, tak se musí předtím zodpovídat před španělskými soudy. Děkuji. Děkuji. Nyní dostane slovo za EKR paní Fotiga. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane místo předsedo, dezignovaný do funkce vysokého představitele. Podporujeme naplňování cílu OSN. Máme strategii evropské námořní bezpečnosti. Pozorujeme na moři porušování mezinárodního práva. Čína a východní čínské moře například. Bloko, blokování průplavů třeba v Azovském moři. A nebo piráctví u Guinei. Ráda bych se zeptala, jak chcete chránit námořní zájmy Evropské unie ve zbytku světa? Zajímají mne především vnější aspekty námořní bezpečnosti Evropy. To myslím, že máte přímo v popisu práce. Děkuji, pan Borel, na dvě minuty. Děkuji, děkuji mnohokrát. Vy v podstatě si myslíte, že já mám opravdu neuvěřitelné schopnosti, protože tady v tuto chvíli udělat všechno pro to, abych zajistil bezpečnost v podstatě všude na světě, to je opravdu neuvěřitelné. My máme přece misi Atlanta, která je činná v oblasti Afrického rohu a má se vlastně zaměřit na aktivity pirátů. My například máme také ozbrojené lodě, které za Španělsko opravdu v této eh, oblasti se snaží bojovat proti této zločinné činnosti. Eh, samozřejmě, že nejsou všude, všude na světě, ale například právě v oblasti Eh, afrického rohu, tak tam například my naše jednotky máme. Eh, v náradě jsme nedávno hovořili o možnosti, aby existovalo nějaké společné ozbrojené evropské námořnictvo. Eh, v tuto chvíli zatím ale ještě na to nějaká, žádná přímá odezva není. Ale co je třeba udělat? Je třeba, je třeba uspořádat regionální konferenci, v rámci níž všechny zúčastněné strany udělají pokrok v oblasti deska, v podstatě snížení eskalace nebo vlastně složitosti té situace, protože tady v podstatě stačí jenom malá jiskra a může vybuchnout velký konflikt. To znamená, musíme udělat všechno pro to, abychom všechny zúčastněné strany přivedli ke stejnému stolu, abychom se vyhnuli eskalaci možného konfliktu, tak abychom zajistili také geopolitické politickou rovnováhu. A tady v této oblasti, v takovéto, u takovéto iniciativy můžeme hrát klíčovou roli. Thank you. Follow up. Děkuji. Anna Fotiga, doplňující otázka na minutu. Děkuji vám. Rusko stojí za blokováním kerčského průplavu a brání také svobodě plavby v Azovském moři. Jak se stavíte k sankcím vůči Rusku? Kvůli jejich postoji vůči Ukrajině. Pane... Vážená paní poslankyně, omlouvám se, že jsem se nezmínil o tomto regionu, který je velmi citlivý. Co se týče sankcí vůči Rusku, tak eh, k tomu už jsem něco řekla, ale s radostí to ještě zopakuji. Myslím si, že tady musíme jednat opravdu co nejvíce jednotně, to znamená tak, aby tyto sankce byly zachovány. Sankce, sankce, které byly odsouhlaseny z důvodu nelegální anexe Krymu a z důvodu vlastně nedodržování základních eh, pravidel a zachování svrchovnosti určitých ukrajinských regionů. Proto a z těchto důvodů hlavně je třeba udělat všechno pro to, aby ty sankce byly zachovány. A doufám, že v rámci rady bude eh, tento postoj jednomyslný, což ještě neznamená, že nelze, eh, že lze zapomínat vlastně na pět hlavních principů naší spolupráce. Ten poslední říká, že se budeme angažovat ve všech bodech a oblastech, které by umožnily dialog. Thank you. Děkuji vám a nyní za GUE NGL paní Vianueva Ruiz, prosím. Pane Borele, v posledních letech zažíváme v podstatě nové vyzbrojování v rámci něhož Spojené státy americké a Ruská federace se vyzbrojují a porušují minulé dohody o odzbrojování. To znamená, že tady hovoříme o nových eh, rizicích vzniku vojenských ozbrojených konfliktů v různých světových regionech. Dnes jsme také slyšeli výrok eh, Trumpa, eh, pana prezidenta Trumpa, který vlastně podporuje Turecko v boji a v ozbrojených útocích na Kurdy. A e, já bych ráda věděla, jakým způsobem si myslíte, že by měla jednat Evropská unie, jakou roli by měla hrát v oblasti právě odzbrojování. A co se týče Turecka, existují nějaké efektivní způsoby, jak v podstatě zastavit Turecko, například zmrazit e, určité finanční toky, které podporují tyto e, válečné aktivity? Máte pravdu, paní poslankyně. Můžeme říci, že v tuto chvíli se dostáváme nebo vstupujeme do období eh, jaderné nestability. Ono to zní opravdu hrozivě, ale je tomu tak, protože všechny dohody, které vlastně dříve sloužily jako taková záchytná bezpečnostní síť, eh, se v tuto chvíli stávají už neplatnými. A v tomto smyslu my jako Evropská unie musíme i nadále nadále hrát eh, roli subjektu, který bude podporovat nešíření jaderných zbraní a musíme udělat všechno pro to, aby byly dodržovány ty tři hlavní pilíře tohoto, té, těchto dohod. To znamená nešíření jaderných zbraní. Musíme udělat všechno pro to, aby také i nadále zůstala v platnosti i dohoda s Iránem. Musíme udělat všechno pro to aby do, vstoupila v platnost dohoda o zákazu jaderných zkoušek. A vy samozřejmě moc dobře víte, že Evropská unie tady v tuto chvíli li nezastává jednotné eh, stanovisko v souvislosti tedy s nešířením jaderných eh, zbraní. Máme tady jeden stát, který se snaží v podstatě nějakým způsobem se vydat jiným směrem, ale eh, musím říci, že si nemyslím, že rada bude schopna nějakým způsobem celou, celý tento vývoj zvrátit. Ale já, když jsem na radě, tak musím čelit stanoviskům jednotlivých členských států, co se týče Turecka tak já jsem dnes eh, ráno zjistil tedy, co se děje a musím říci, že si to považuji za velmi vážný eh, mm, jaksi důvod eh, k opravdu k velkému znepokojení. To znamená, že Spojené státy americké podporují Turecko v přímých útocích na kurdské obyvatelstvo. No tak tady samozřejmě je to něco tak závažného, že se k tomu Evropská unie musí postavit čelem. Díky, doplňující otázku máte. Děkuji, děkuji. Pravdou je, že ta slova zní hezky, ale Evropa je v tuto chvíli v situaci, kde opravdu musíme hlavně jednat a ne hovořit. Vy, když jste byl ministrem ve Španělsku, tak vy jste vlastně ratifikoval prodej zbraní do Saudské ener- eh, Arábie, kde vlastně dochází k porušování lidských práv. Vy jako vysoký představitel pro zahraniční politiku se vlastně v tuto chvíli odkazujete na dohodu z roku 2008, dohodu, která právě má kontrolovat vývoz zbraní a také mimo jiné jste také zmínil, závazek týkající se dohody o nešíření jaderných zbraní a Španělsko stále tuto dohodu neratifikovalo, i když to slíbilo a nemyslíte si, že ten současný režim, který vychází z nešíření jaderných zbraní, takže bychom měli nějakým způsobem eh, postupovat více strukturovaně a ne pouze poukazovat na naší vyčerpanost. Děkuji. Prosím. Paní poslankyně jak velmi dobře víte, tak já tady v tuto chvíli se nemohu vyjadřovat k zahraniční a vnější politice Španělska. Nepřijel jsem proto, abych tady vysvětloval, jak eh, si na tom stojí zahraniční politika Španělska. Nicméně mohu říci, že španělská vláda splnila závazky vyplývající z eh, dohod podepsaných vládou předcházející. Nedošlo k vývozu dalších zbraní do Saudské Arábie. Jak jak víte, tak je to téma, o kterém se, o kterém se v tuto chvíli dále ještě debatuje v naší poslanecké sněmovně. Ale co se týče tedy této dohody, tak příští rok nás čeká velké setkání, které bude opravdu extrémně důležité a bude se zabývat prodloužením platnosti této dohody. Co se týče právě exportu zbraní, no tak tady si myslím, že ta dohoda z roku 2008, tady je třeba opravdu tu dohodu aktualizovat, protože 2008 to už je hodně let eh, zpátky. To znamená, kontrola vývozu zbraní, to je něco, co musí být revidováno v každém případě. Thank you, Děkuji vám, pane dezignovaný komisaři, a tím se kolegyně a kolegové dostáváme k druhému kolečku. Za EPP dostává slovo nejprve paní Kalněte. Děkuji mnohokrát. Pane Borele, tady jsem. Západní Balkán je prioritní oblastí pro Evropskou unii a to díky perspektivě členství v EU. Jako ministr zahraničí Španělska jste zastupoval zemi, která neuznává Kosovo. Zajímalo by mne, zdali jako vysoký představitel EU pro zahraniční politiku budete apelovat na španělskou vládu, aby Kosovo uznala? Pokud Španělsko nadále nebude Kosovo uznávat, tak vaše důvěryhodnost a integrita vaší politiky v rámci dialogu Srbsko-Kosovo mohou být ohroženy. Jaké řešení navrhujete? Děkuji. Děkuji, pan Borel, dvě minuty. Uznání Kosova je kompetencí členského státu. Všichni komunikujeme, ne všichni uznáváme Kosovo. Jedna věc je jasná. Kosovo a Srbsko se musí dohodnout. To je důležité. A já se ze všech sil budu snažit o to, abych tuto prioritu naplnil. Má první návštěva bude právě do Prištiny. Srbsko znám. Premiér Srbska Premiéra Srbska jsem pozval na univerzitu u nás. V Kosovu jsem nikdy nebyl, ale na první návštěvu pojedu tam. Mám totiž za to, že pokud my jako Evropané nevyřím, nevyřešíme takovýto problém, který máme hned za dveřmi, tak těžko nám budou věřit, že chceme být geopolitickou mocností. Není, po, není nejdůležitější, co dělá Španělsko, co se týče, pokud tedy Čína, Indie, neuznají Kosovo, tak Kosovo nebude nezávislým uznaným státem. Budeme muset společně pracovat na tom, aby pokračovala vyjednávání. Kosovo bude muset stáhnout opatření týkající se cel a Srbsko naopak se bude muset zapojit do hlubokého a upřímného dialogu. Začali jsme před několika lety, ten dialog trvá velmi dlouho a určitě to bude jedna z věcí, na které budu pracovat, protože stávající stav není udržitelný. Tak toto pokračovat nemůže. Jsem rád, že v Kosovu proběhly plně demokratické volby. Musíme zajistit dohodu mezi Srbskem a Kosovem, bude to má priorita. Děkuji. A nakonec doplňující otázka na minutu. Děkuji. Zmiňoval jste Čínu, Rusko a další země, které také neuznaly Kosovo, pane Borele, ale to nejsou členské státy Evropské unie. Já jsem v minulosti působila jako diplomat a ráda bych se vás zeptala na výzvy vnější politiky Evropské unie. Nicméně opravdu cítím povinnost zde hovořit o integritě. co Španělsko a zneužívání vnitřních informací podniky. Jaké dopady to bude mít na funkci, do které jste teď byl nominován? Vy budete mít přístup k daleko, daleko důležitějším informacím. Já jsem vždy odmítal to, když mi někdo říkal, že jsem využil eh, privilegované informace, které jsem neměl mít k dispozici, ale chci říci, že šlo o 9 tisíc euro, což v podstatě což v podstatě představovalo 7% v podstatě a 93% vlastně zůstalo pod mou kontrolou, dokud nedošlo k absolutní ztrátě, to znamená ztráta více jak 300 tisíc euro to jsem také měl v daňovém přiznání. Myslíte si, že někdo, kdo by měl k dispozici privilegované informace, by v podstatě připustil, že přijde o 93% eh, celkové částky. Myslíte si, že by to někdo dovolil, když by vlastně této ztrátě mohl předejít prostřednictvím některých eh, informací, ke kterým má přístup a kromě toho to vůbec tehdy v podstatě nepatřilo do mého portfolia. Ehm, nevím, musím říci, že kdyby všechny případy byly takové, no tak by to vypadalo asi trošku jinak. Děkuji a nyní má slovo Maria Arena, která je nejenom vaší kolegyní z SAD, ale také předsedkyní výboru pro lidská práva. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane Borele, budu odkazovat k tomu pondělnímu projevu, protože ty deklarace nedělní mi moc nezajímají. Z evropských smluv, především ze smlouvy o fungování Evropské unii a listiny lidských práv vyplývá, že dodržování lidských práv a svoboda, demokracie, rovnost a právní stát jsou naše hodnoty, které vedou Evropskou unii, ať už v jejím rámci, tak v zahraničí. A chci připomenout článek 21 smlouvy Evropské unie, tedy ochrana lidských práv musí být středobodem našich vztahů se třetími zeměmi. A to i při vyjednávání mezinárodních dohod, obchodních dohod anebo diskusí o migrační politice. Jasnou otázku kladu. Co chcete udělat pro to, abychom zajistili, že celá komise, skutečně celá komise bude respektovat toto ustanovení? A politika ostatních komisařů a komisařek, především těch zodpovědných za mezinárodní obchod, nebude porušovat tyto principy dodržo- nutnosti dodržování a reflektování lidských práv. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, paní poslankyně. Já chápu vaši skepsy. V reálném světě vždy zvažujeme realitu, které se nedá utéct, a zásady, kterým se nedá. Ale musíme začít ze začátku a těmi našimi principy. Evropská unie je v tuto chvíli na celém světě tím nejjasnějším majátkem v oblasti ochrany lidských práv. A to znamená, že my musíme dělat všechno pro to. Nemůže to být tedy pouze součástí zahraniční politiky, musí to být opravdu středoborem naší politiky. A proto chci spustit nový akční plán k lidským právům, do kterého chci zapojit Evropský parlament a jeho podvýbor. Bilaterální dohody obsahují ustanovení týkající se lidských práv. Země, které dostávají obchodní preference, musí dodržovat umluvy týkající se pracovního práva a lidských práv. Vy mě říkáte, že je to psáno, ale není to používáno. To není pravda. Používáme to a máme za to určité dopady, se kterými, kterým čelíme. Pro mě lidská práva to není jenom věneček květin, který sedí na obchodní smlouvě. Je to jeho nezbytnou součástí. Vždy to musí být kontrolováno při uplatňování obchodních dohod. Evropský parlament je tady opravdu v předvoji třeba boje proti práci dětí a zajištění toho, aby v obchodních dohodách byly zajišťovány a i ekologické aspekty a sociální aspekty. Je to stále důležitější protože právě na základě porušování lidských práv se často staví mezinárodní konkurenceschopnost. Pošlapáváním práv pracujících se zvyšuje efektivita a konkurenceschopnost. A je to jeden z geopolitických tlaků, kterým dnes čelíme. Monsieur. Děkuji. Máte doplňující otázku? Ano, mám. Evropská unie bude diskutovat se zeměmi jako třeba Indie, Brazílie, Čína, Izrael, Rusko, Kazachstán, jako pár příkladů, v rámci strategického dialogu. A s těmito zeměmi jsme uzavřeli různé dohody, ve kterých máme doložku o lidských právech a které definují respektování lidských práv jako nezbytným předpokladem naplnění smlouvy. Co konkrétně uděláme pro to, aby je dodržovali, protože zatím tato doložka nikdy nebyla uplatněna. Chceme-li zajistit důvěryhodnost Evropy, tak co uděláme s takovýmito doložkami a co s nimi budete dělat v bilaterálních vztazích eh, u těchto zemí, se kterými jsme zahájili strategický dialog? Eh, přes všechno, co jste říkala a co zde zaznělo, Evropská unie je vnímána jako důvěryhodný partner a obránce lidských práv. Asi neděláme dost, ale ještě, že tady jsme. Ptáte se mě na konkrétní věci, které udělám. Ustanovení týkající se lidských práv musí být součástí všech bilaterálních dohod, obchodních dohod. Chci zajistit, aby dialog o lidských právech napojený na politické a socioekonomické vztahy s těmito zeměmi, vedl k výsledkům, ale abychom brali v úvahu specifika všech zemí. Máme akční plán pro období 2020 až 2024. Akčních plánů máme hodně. Teď je potřeba se podívat na to, co s nimi prakticky udělat. A já žádám Evropský parlament, aby se mnou spolupracoval, abychom společně zajistili, aby Evropská unie skutečně byla v čele, za, v čele boje za lidská práva ve světě. Děkuji a nyní má slovo Natalie Loazo, která je členem skupiny Renew Europe, ale také předsedkyní podvýboru pro bezpečnost a obranu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane Borele, vy jste jasně definoval své ambice a to tež platí i pro paní von der Leyen, která řekla, že naše komise musí být geopolitická. Co se týče obrany, tak to musíme posílit, společnou obranu musíme posílit a v tom se zhodnete. Už v roce 2016 globální strategie stanovovala cíl strategické autonomie Evropy. Máme k tomu nástroje, že tedy máme posílit strukturální spolupráci, posílit kapacity a podobně. Máme povinnost konat, máme k tomu nástroje a teď bohužel nám velmi chybí strategická společná kultura a sdílená doktrína. Evropský parlament několikrát apeloval na vysokou představitelku, aby po publikaci Modré knihy o bezpečnosti a obraně Unie konala. Jde o dlouhou a složitou, ale nezbytnou práci. Pane Borele, zapojíte se do přípravy takovéto Modré knihy? Eh, Paní poslankyně, je pravda, že nám chybí, možná ne tedy hrubě, ale přesto chybí společná strategická kultura. My v rámci politického plánu a PESKA jsme se po této cestě pustili. Kromě toho máme Evropský fond pro obranu, tolik tedy k průmyslu. Máme také operační fond a se bezpečnostní a obrané politiky. V těchto třech oblastech jsme něco dělali. Vím, že to nestačí, ale abychom se dostali dále, tak nejde nutně o komunater... komunater pardon, převedení z úrovně členských států na Unii to, co je národní a naopak. Máme také velmi dobrou platformu těch strategických plánů. Je to dostatečné? A nebo je potřeba se zamýšlet ještě více. Já myslím, že ten model modré knihy ukázal, že funguje na vnitrostátní úrovni. A je to určitě metoda, která nás může inspirovat v Evropské unii v další práci. Ale víte, že připravit je celkem těžké. A než se pustíme do takovéhoto projektu, který si bude vyžadovat energii, politickou energii, administrativní práce a další zdroje, takže to povede k tomu, že se Evropská unie posune dále. A že výsledkem bude zbližování politické vůle a odhodlání členských států. Pokud tomu tak bude, pokud uvidíme, že výsledky to bude mít pozitivní, tak já budu určitě pro. V tom vás ubezpečuji. Protože věřím, že je potřeba posílit kulturu a mentalitu společné strategie. A platí to především pro spolupráci s NATO. Já myslím, že to, že to jsou věci, které se doplňují, že nejdou proti sobě. Děkuji mnohokrát, pane Borele. Máte doplňující otázku? Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Mezi nástroji, které máme k dispozici, máme článek 42c Lisabonské smlouvy, ve kterém máme doložku vzájemné pomoci mezi členskými státy Evropské unie. Tento článek už byl použit v roce 2015, použila ho Francie po teroristických útocích a řada evropských partnerů pomohlo. Určitě by bylo dobré se poučit z aktivace tohoto článku 42.7 a zajistit, aby v budoucnosti tam byl lépe řízený postup, aby to bylo lépe koordinované a rychlejší. Tak, aby tento článek 42 odstavec 7 mohl lépe fungovat, potřebujeme odvést užitečnou práci, ale myslím si, že to pomůže i s hybridními hrozbami, o kterých jste hovořil. Tak by mě zajímalo, jak se stavíte k tomuto tématu a můžete přislíbit, že spustíte vyjednání článku 42 odstavce 7 a jakou roli myslíte, že bude moci hrát Evropský parlament v takovémto případě. Děkuji. Pane Borele, prosím, můžete odpovědět? Ano, bez pochyby. Vámi zmíněný článek by měl být použitelnější v praxi. Vy jste zmínila dramatickou chvíli po Francii, všichni to sledovali, někteří podpořili Francii morálně, jiní prakticky. Určitě je to dobrý článek, stejně to tak máme ještě článek 212, který umožňuje společnou reakci v případě teroristického útoku či přírodních katastrof a, a velkých zásadních nouzí vyplývajících z nekontrolovatelných událostí. Já si myslím, že to jsou všechno věci, u kterých bychom měli zaznamenat, jak se používají. A vy tady vytváříte, spolu vytváříte vnější politiku. A já myslím, že jedním z důležitých úkolů bude říci, jak přejdeme od slov k činům. Budeme tady muset mít určitá vodítka. Evropská unie není defenzivní unie jako NATO. My nemáme ekvivalent článku 5 článek 42.7, který jste odkazovala, je asi k článku 5 na ta nejbližší. Článek 5 smlouvy o NATO eh, se týká nás všech v případě vojenské hrozby. Ale když máme, hyberne, eh, když máme hybridní hrozbu anebo kybernetickou hrozbu, která není vojenská, tak se nedá použít článek 5 smlouvy o NATO, ale 42.7 vámi zmiňované smlouvy se naopak použít dá. Děkuji. Za EPP nyní Arno Danžan. Děkuji, pane předsedo. Pane Borele, jsem po vaší pravici. Máte portfolio, které je velice široké, tematicky i zeměpisně. Je to navíc v oblasti, která spadá zvláště do pravomoci členských států, takže si myslím, že v řadě věcí prostě těžko se dá něco dělat z vaší strany. A ať už byly osoby kvalitní, tak musím říci, že zahraniční politika Evropská unie nebyla úplně skvělá. Občané hovoří o krizi, ve které už Evropská unie sehrávala zásadní roli během posledních deseti let. Děláme hodně, ale znamená to, že děláme trošku všude. A je to takové roztříštěné co do peněz, co do činů, co do jejich viditelnosti. A nemyslíte si, pane budoucí vysoký představiteli, že by bylo lepší spíše si stanovit méně priorit, pár priorit. Já vím, že je to asi všechny neuspokojí, ale pokud byste mohl, tak jaké priority byste si stanovil v takovémto případě? Tak děkuji, že jste mi řekl, že v podstatě tvrdím, že budu mít na starosti nesplnitelný úkol, to jste mě teda moc nepozbudil. My jsme o tom diskutovali. A já jsem také měl pocit, že tato role je nesplnitelný úkol. Že to prostě jeden člověk zvládnout nemůže, ale ať je to splnitelné nebo nesplnitelné, tak je to prostě potřeba. A s tím je potřeba pracovat. Ve španělské armádě se říká, že to děláme, protože víme, že to není nemožné. Já jsem si vás poslechl na YouTube a musím říci, že úplně souhlasím s vaším pohledem, který jste tam prezentoval v oblasti evropských fondů. Úplně s vámi souhlasím. Je tady potřeba vytvořit další kapacity. Navíc ale bude potřeba, abychom se soustředili, protože nemůžeme být všude. Naše schopnost konat všude není stejná. A stanovovat si priority, to je velice těžký, těžká věc. A když si je stanovím, tak určitě všechny neuspokojím. Ale když už jste se mě na to zeptal, tak řekl bych Balkán a východní hranice Evropy. To by mělo být prioritou naší zahraniční politiky. Chceme-li být geopolitickým hráčem, tak nám nemůžu říkat, že nejsme schopni ani vyřešit problémy za svými hranicemi. Libie, to si myslím, že je určitě důležité téma, ale Mám pocit, že si neuvědomujeme, jak obrovskou hrozbu by představovala destabilizovaná severní Afrika. Tam si myslím, že můžeme udělat daleko více. Pokud to nezvládneme tam, tak dost těžko budeme se hrávat eh, větší roli ve velké mezinárodní rovnováze. Uvidíme, jestli to je zvládnutelné nebo nezvládnutelné. Každopádně je to obrovský úkol a budu se spolehat na vaši podporu aby to bylo plodné. Doplňující otázka na jednu minutu. Děkuji, pane Borele, za dobrou odpověď. Jestli to mohu říci. Já to také tak vidím, že pokud nebudeme schopni chránit své hodnoty a zájmy v nejbližším okolí, tak těžko můžeme mít globální ambice. A já jsem chtěl ještě kousíček dál než na sever Afriky a to do Sahelu, protože vy jste zmínil, že muži a ženy, kteří pracují v evropských misích, vojenských misích i civilních, a jsou potřební hlavně v Sahelu. Je to tam velký problém. A už deset let Evropská unie vytváří různá sdělení a strategické plány pro to, abychom ten problém vyřešili, ale přesto všechno, prostě tam se zdá, že naše činy nejsou úplně rozhodné. Jak se díváte na tento region a co si myslíte, že je možné v této oblasti dělat? Děkuji. Tento region je pochopitelně velice důležitý. Byl jsem v Nigeru, v Senegalu. Myslím, že se ani neuvědomujeme, jak důležitý region Sahel je pro Evropu. Je to oblast, ve které existují neustále konflikty. Existují tam konflikty mezi zemědělci, mezi obchodníky, mezi klany, mezi vším. Musíme se tam do toho více zapojovat. Nejde totiž jenom o terorismus. Máme tam zeměpisné nerovnováhy, které se mohou začít více projevovat v budoucnosti. Za chvíli tam bude 200 milionů obyvatel. Je tam potřeba vytvořit i takzvanou zelenou hranici, o které hovořili ekologové tak aby Sahara nepokračovala ve svém růstu. Bude se potřeba snažit jak administrativně, tak vojensky posilovat kapacity státu. To by určitě teda byla má třetí priorita z určitého pohledu. Děkuji mnohokrát a tím se dostáváme k dalšímu řečníkovi za SAD, pan Sven Mixer. Děkuji, pane de- dezignovaný komisaři. Chci se vrátit k otázce eh, obrany a bezpečnosti. Eh, zeptám se na konkrétní eh, schopnosti EDF e a PESCO. Na jedné straně máme tyhle ty um, velké iniciativy, abychom zaměřili své snažení, abychom posílili svoji konkurenceschopnost v oblasti vojenské, ale uh, na druhou stranu je naším cílem zřejmě také to, abychom měli potřebné schopnosti eh, dostat svým mezinárodním povinnostem a naplnit to, co jsme si stanovili jako svou globální agendu. Takže ptám se, jak vnímáte největší nedostatky v těchto schopnostech a jak chcete pracovat na úrovni Unie, ale také spolu s jednotlivými vládami na intergovernmentální oblasti, abychom tedy eh, vyřešili tyto nedostatky. Pan Borel na dvě minuty. Eh, pokusím se zodpovědět na tuto velmi těžkou otázku během dvou minut. Takže konkrétně za prvé, eh, dohodli jsme se na plánu rozvoje schopností, kde, si sta, kde jsme si stanovali 11 obraných priorit. Eh, zde máme tedy i eh, kybernetiku, air to, air to fair, ehm, doplňování paliv a další mise. Například, když jsme měli ehm, mise do Libie, neměli jsme schopnost doplnit palivo pro eh, naše letadla. To byl problém, který je potřeba do budoucna vyřešit. Ehm, Dále pro naše eh, operační zapojení CSDP, eh, také když bereme eh, kompatibilitu, tedy doplňkovost a možnost propojit tyhle ty schopnosti. Například máme jeden, v USA mají jeden typ um, tanků. My máme 17 různých eh, typů bytovní, bitevních tanků. Nedostatek spolupráce mezi členskými státy v oblasti bezpečnosti a obrany nás stojí asi 30 tisíc milionů eur ročně. Musíme eh, rozvíjet PESCO a Evropský obraný fond. Je to mnohem levnější eh, vynakládat finance na tyhle ty na spolupráci, než na to, abychom měli nejrůznější typy eh, obraných eh, postupů, které potom se nedají propojit. Eh, musíme také spojit naše ambice se zdroji. Musíme nalézt příslušné zdroje. Víceletý finanční rámec je zde, vy budete muset rozhodnout společně s radou, co s tím. A také musíme dávat pozor na občanskou zprávu, což je pro mě stejně důležité jako jsou i vojenské mise. A proto potřebujeme zase jiné kapacity. Policisty, soudce, eh, veřejné žalobce. Děkuji. Doplňující otázka, pane Svene Mixere? Eh, děkuji souhlasím, že spolupráce je klíčové slovo, ale v minulosti jsme zažili, že když se nám podařilo dobře spolupracovat a vybudovat tyhle ty schopnosti, eh, často se stalo, že to potom bylo nedostatečně využité. A já věřím, že například ty bitevní skupiny mají e, svou hodnotu ale vzhledem k tomu, že máme různá omezení finanční a politická, jak eh, chcete řešit tato omezení tak, abychom mohli využívat co nejúčelověji tyhle ty společné schopnosti, které dáme dohromady. Eh, děkuji, ty zvané battle group, bitevní skupiny, které jsme nikdy nevyužili. Eh, každopádně hlavním, jakýmsi hlavním nástrojem rychlé reakce jsou eh, takzvaně ve standby, tak abychom je mohli co nejrychleji eh, poslat do akce. Takže musíme navýšit společné financování, o tom se v tuto chvíli hovoří eh, v kontextu v eh, Evropské mírové facility, kterou už navrhla paní Mogheriniová, tak aby poskytla jako jakési pobídky pro ty budoucí operace. Když se tedy měly mobilizovat ty bitevní skupiny, tak pamatujete si, tam byl nějaký problém v Eh, Středoafrické republiky a Mali a tam se nemohli nějak rozhodnout z různých důvodů, prostě tyhle ty skupiny nemohly být mobilizovány. Eh, Pokud tedy tyto skupiny ale existují, musíme poskytnout společné financování, protože oni jsou společným nástrojem evropských, eh, tedy společných schopností. Děkuji. Tím se dostáváme k dalšímu řečníkovi, to je za zelené EFA, paní Jenbu. Děkuji vám. Dobrý den, pane předsedo, pane Borele. Říkáte, že potřeba postupovat koherentně mezinárodně. S tím souhlasím, ale myslím si, že je především potřeba se zamést před vlastním Prahem. Říkáte, že už leta jste feminista. Co uděláte s tím, aby se feminizovala diplomacie v Evropské unii. Když se podíváme do eh, vaší služby, tak 90% jsou muži, 80% jsou muži v nejvyšších funkcích. Eh, ve strategii pro rovnoprávnost muži a žen budeme mít, nějakou strat, budeme mít eh, nějaký závazek toho, aby ženy byly zastoupeny na všech úrovních, včetně toho, že do roku 2024 bychom měli 50 a žen v čele ambasád Evropské unie. Souhlasíte s tím? Diplomacie by měla zastupovat své občany, ale spíše často se stává, že diplomacie spíše zastupuje elity. Jaké konkrétní opatření učiníte pro to, abychom e, v tomto portfoliu spíše zohledňovali rovnost příležitostí? Děkuji, pane Borele, máte dvě minuty. Well, gender equality is one of the cornerstone of the European policy. Rovnoprávnost mužů a rovnoprávnost Genderová rovnoprost, že rovnoprávnost je opravdu jedním ze základních pilířů naší politiky. Genderová politika neznamená pouze zajistit rovnoprávnost mezi ženami a muži na těch nejvyšších postech. V tuto chvíli hovoříme o jedné třetině ale abych byl upřímný, myslím si, že těžko se nám podaří dosáhnout 50% v tom období, ve kterém navrhujete. Ano, ano, já bych byl rád, kdyby to bylo možné. Říkám to zcela upřímně. Je to rozhodně dobrý cíl a musíme se snažit dosáhnout aspoň 40%. Jen si uvědome, že třetina těchto postů jsou v podstatě eh, lidé pocházející jaksi z diplomatického sboru jednotlivých členských států, které také musí dodržovat eh, toto složení. To znamená, tady prostě je nedostatek, nedostatek, nedostatek žen, které by tvořily diplomatické sbory jednotlivých členských států. To znamená, že myslím si, že z krátkodobého hlediska to bude velmi těžké. To znamená, já si myslím, že to, co by se nám ale podařit mohlo, jsou genderové otázky aplikovat eh, ve dalších oblastech. Včera jsem se dívala, díval v podstatě na dokument z malijské armády a tam jeden důstojník vysvětloval, jakou roli hrají ženy v ozbrojených konfliktech. On říkal, že skutečnost, že v těchto ozbrojených jednotkách jsou i ženy, působí to, že ženy, které byly znásilněné a e, bylo na ně útočeno, vlastně pouze díky přítomnosti žen v armádě mají v armádu důvěru. Takže to jsou věci, na kterých je třeba pracovat. Paní Jenbu, prosím. Souhlasil jste s tím, že to je opravdu hamba pro Evropskou unii, že eh, řada lidí, jejichž práva jsou opravdu zásadně porušována, nedostala v Evropské unii azyl. Je potřeba bojovat proti cynismu členských států. Jako nový šéf evropské diplomacie, jak se budete zabývat tím, aby Evropská unie dosáhla větší síly na mezinárodní scéně? Sn- Promiňte, jednalo se o Snowdena z francouzské verze, to nebylo hnedka na poprvé slyšet. Jak se stavíte k tomu, že Snowden nedostal v Evropě azyl? Paní poslankyně, musím zcela upřímně říci, že nejsem schopný odpovědět na vaši otázku. Nemám v tuto chvíli k dispozici potřebné informace na to, abych vám v tuto chvíli adekvátně odpověděl. Musel bych se opravdu celý ten případ eh, prostudoval, takže zcela upřímně říkám, nemohu vám odpovědět. Thank you. Next speaker is for the ID. Děkuji. Další řečník za skupinu ID, pan Patrik Berg. Děkuji mnohokrát. Pane eh, Borele, eh, v písemných odpovědích se vysvětlil, že předpokládáte, tedy, že plný potenciál eh, Lisabonské smlouvy se bude využívat proto, abychom umožnili tu společnou vnější a bezpečnostní politiku. E, takže, jak si umíte představit třeba hlasování s kvalifikovanou většinou? Myslíte si, že tento postup e, nebude znamenat e, třeba erozi suverenity pro členské státy? Vy říkáte, že Evropská unie musí rozhodovat rychleji a efektivněji a že musíme překonávat různá omezení v našem rozhodovacím procesu. Tím jste myslel? že eh, naše eh, jakékoliv eh, názory, které jsou proti určitému rozhodnutí, se musí nějakým způsobem eliminovat. Potom třeba mm, máme migrační politiku Evropské unie. Vy říkáte, že to má být tedy v nejlepším, v nej, v nejlepším zájmu migrantů, ale je to taky v nejlepším zájmu Evropanů. Masová migrace, kterou zažíváme v posledních letech, je to ohrožení evropských občanů nebo nikoli? Děkuji mnohokrát, pane kolego. Pane Borele, máte dvě minuty. Takže to jsou vlastně dvě otázky v jedné. Ale dobře, já se na ně pokusím zodpovědět v průběhu dvou minut. Jak už jsem to říkal předtím, pro mě je trošku rozporuplné e, e, ponechat si jednomyslnost v finančních otázkách když se bavíme o tom, jak rozdělit 1% evropského HDP, na no to potřebujeme jednomyslnost. A potom chceme dělat rozhodn- rozhodnutí, která jsou, mají mnohem závažnější dopady, eh, kdy tedy nakládáme s lidskými právy, s mírem a najednou se k tomu stavíme tedy kvalifikovanou většinou. Já si myslím, že eh, moje práce by byla mnohem jednodušší. Um, v tomto případě, ale nemůžete vnutit členskému státu um, žádné rozhodnutí, pokud se to týká takhle důležitých věcí. Takže prosím vás, pojďme krok za krokem. Začněme u toho, že začneme uplatňovat kvalifikovanou eh, v ječinu pro případ sankcí pro Ruska, pro lidská práva a na, pro mírové mise. A potom to můžeme rozpracovat, pokud eh, budeme schopni tedy vytvořit nějakou strategickou společnou kulturu. Pokud se tedy dohodneme takto na eh, těchto otázkách, které se týkají svrchovanosti. Eh, pokud nebudeme mít společné chápání světa, nemůžeme mít základnu společné zahraniční, zahraniční politiky. Jak jsme přešli například z společné měny k unikátní měně. Jak dlouho trvalo, abychom přešli se sdílené svrchovanosti, částečné, abychom tedy se dostali k jednotné měně, která byla skutečně eh, kompletním opuštěním nebo řekněme s dílením svrchovanosti. Samozřejmě i zde jsme museli postupovat krok za krokem, ale konečný záměr je, aby ta rozhodnutí kvalifikované většiny padala, když na ně nadejde čas. Děkuji, máte doplnice otázku? Děkuji mnohokrát. Druhá otázka se týká eh, zejména stíhání křesťanů po celém světě. Eh, měli jsme nedávnou zprávu o eh, Burkině Faso, kde křesťané jsou stíháni stovky zavražděných, zapálené nebo spálené kostely. To je v podstatě eh, případ, který už je běžný v Sahelu a v jiných částech Afriky. Je to jenom jeden z příkladů z toho, co se děje v posledních letech. A ehm, my tedy podporujeme ochranu menšiny, ale jak tedy chceme chránit konkrétně křesťanské menšiny ve světě? Ehm, myslím si, že tohle je možná nepopulární pohled na věc, ale myslím si, že se můžeme shodnout na tom, že Evropa se zakládá na křesťanských hodnotách a že tedy je, stojí za to je chránit a chránit ty, kteří je sdílí. Eh, děláme si tedy starosti. Eh, se osudy lidí eh, křesťanského vyznání, například taky na Blízkém východě. Co s tím uděláte? Pan Borel? I don't know if it is popular. No? Nevím, jestli to je populární či nikoli, ale souhlasím s vámi protože svoboda vyznání je jedním z úhelných kamenů evropské civilizace a my Eh, jsme mezi sebou bojovali pro, eh, z, z náboženských důvodů. Je to je to něco, co eh, vedlo k prvé prolití v Evropě. Celá století to takhle bylo. A nyní eh, konečně jsme se dopracovali k tomu, abychom respektovali svobodu vyznání nejenom pro křesťany, ale pro všechny ostatní. A já vím velmi dobře, co se děje v Burkině Faso. Eh, nebo také v Iráku, kde křesťanské, křesťanská společenství, která tam jsou tisíce let, jsou nyní ničena a vymírají a Určitě to stojí za to, abychom se tomu věnovali v, z hlediska naší eh, zahraniční politiky. Já už jsem hovořil o tom Sahelu, o tom takzvaném slovu fita, o tom pronásledování jiných eh, menšin, etnických menšin. A způsobuje to obrovské množství smutku. Děkuji. A nyní pan Herman Terč za EKR. Jednu minutu, prosím. Buenas, Tady jsem, tady jsem. Dobré odpoledne, pane Borele, vítám vás v tomto parlamentu, který také znáte. Tady jsem, tady jsem. Dobré odpoledne. Já se budu muset vrátit k jednomu tématu, které se týká sankcí a proč vy vlastně nevěříte sankcím. Když bychom se shodli na správném postoji vůči Venezuele a Kubě a o Kubě hovořit budeme muset. Podívejte se, proč nemáme to stejné stanovisko, nebo když bychom zastávali v podstatě eh, to stejné stanovisko jako v minulosti, tak bychom ještě pořád v některých eh, afrických státech měli apartheid. Vy jste hovořil o 25 tisících lidech, kteří jsou sankcionováni a mm, hovoříme v tuto chvíli o pěti milionech uprchlících, kteří utíkají před zločinným režimem Venezuely. Je to opravdu zločinecký režim, který je také chráněn a kontrolován a ovládán z Kuby. Máme také 20 pět sankcionovaných eh, lidí ve Venezuele, ale nikdo netrpí sankcemi na Kubě. Pane Terči, já jsem neříkal, že jsem proti sankcím. Já jsem říkal, že jsem proti kolektivním sankcím, které mohou mít negativní dopady na venezuelský lid, protože lidé se tam nacházejí opravdu ve velmi tíživé situaci. A pokud by tedy na ně bylo uvaleno ještě něco, co vlastně ještě jejich život stíží a ještě sníží množství Eh, potravin, které mají k dispozici, no tak to prostě není něco, co můžeme podpořit. Nebudeme podporovat kolektivní sankce, budeme podporovat individuální sankce vůči lidem, kteří jsou obviněni. Hovořili jsme také o sankcích, na, o, které byly uvaleny na sedm lidí, kteří jsou obviněni eh, z týrání a ze zločinu ve Venezuele. Ale rozhodně jsem hovořil o kolektivních sankcích, protože mě těží ty stejné obavy jako vás a proto děláme všechno pro to, abychom našli to jediné možné řešení, to znamená řešení po dohodě s Venezuelci. Ano, já vím, že Kuba tady určitý vliv má, ale není to pouze Kuba, je to spousta dalších států. Ta situace je daleko komplikovanější, než se na první pohled zdá. Takže opravdu neříkejte mi, že jsem řekl, že jsem proti sankcím. Já jsem proti kolektivním kolektivním sankcím, které můžou ještě přitížit lidu, který trpí vlastně pod velmi tíživou situací. A co se týče Kuby, podívejte se tady. Na půdě Evropského parlamentu byla přijata opatření pro ještě vyšší izolaci Kuby. A jaké výsledky tyto sankce měly? Žádné. Několik let poté v podstatě se přetavila ta politika vycházející z dohody. Podívejte se, teď prosím vás, Teď tam byl i papež. I papež jel na Kubu, i Obama, i prezident Francouzské republiky. Jediný, kdo tam ještě nebyl, byl vlastně premiér Španělska nebo král španělský, ale jak všichni ostatní už na Kubě byli. Děkuji. Další otázka, pane Terči. Minuta. Podívejte, hovořit o Kubě jako o státě, kam si každý může jet, když chce a přitom jde o vězení, které pouze ovládá v podstatě Venezuelu, která v tuto chvíli destabilizuje, destabilizuje vlastně všechny sousední země a hovořit o Kubě jako o skvělé zemi, no tak podívejte se, Hovoříme tady o opatřeních, které je třeba přijmout proti poslední velké komunistické diktatuře, která existuje. Na co tě podívejte se, já jsem neříkal, že Kuba je nějaká fantastická země, podívejte se, ale přece obrva hovoříme stejným jazykem, co pak já jsem říkal, že Kuba je nějaký fantastický stát, já jsem říkal, že si tam už jezdí každý. Co pak tam nejel papež, nejel tam Obama, nejel tam francouzský prezident? Já říkám, poslední, kdo tam ještě nebyli, jsme my. A vy říkáte, že to je poslední komunistická diktatura na světě. Jste si jistý tím, co říkáte? Víte, co jednoho dne řekl Raul Castro? Raul mi jednou řekl, podívejte se, se mnou zacházíte, jako kdybych byl Větnamec eh, nebo ze Saudská Arábie a nebo Čín. Ano, ano, je pravda, že na Kubě chybí určitá eh, základní demokratická práva a svobody, které chceme pro všechny naše přátele. To rozhodně nepopírám, ale říkám vám, je lepší politika vycházející ze snahy navázat kontakty, eh, ze snahy eh, navázat nové vztahy, než politika izolace, která k ničemu nevedla, to už jsem říkal. Thank you, High Representative Vice President Designate. Děkuji mnohokrát. Tím přecházíme k dalšímu řečníkovi za EPP, paní Isabel Vizeler Lima. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane Borele, svoboda slova a pluralismus sdělovacích prostředků, to je předpoklad odolné demokratické společnosti, který musí být chráněn. Jak vy chcete je chránit, tak aby nedocházelo k dezinformačním kampaním a k propagandě proti Evropské unii a jejím členským státům. Už jsme zmiňovali terorismus. To umožňuje občanům eh, eh, na všechny občany útočit. Jaká opatření si myslíte, že je potřeba udělat? Opatření, která mohou někdy omezovat svobodu, svobodu slova. Řada lidí eh, po celém světě bojuje za lidská práva a za svobodu slova po celém světě. Často jsou předmětem útoku, často vražedného. Jak chcete zajistit respektování lidských práv v mezinárodních vztazích, nejenom těch ekonomických, o kterých už jste hovořil? Děkuji, pane Boreli, máte slovo. Já myslím, že už jsem na tuto otázku několikrát odpovídal. Evropská unie má ty kapacity a schopnosti, které má a tak základní kapacitou nebo tou základní kapacitou jsou diplomatické vztahy, z nichž může vyplývat určitý tlak, který může být vyvíjen na státy, které v podstatě neplní ty standardy, které vyžadujeme. Vy jste také zmínila ten velmi závažný problém, který spočívá v dezinformacích. A to je něco, co nevychází pouze z Ruské federace, i když také z Ruské federace. To je něco, co v nás musí zbuzovat obavy? Ano, ano, ano, musí. No, no. Já jsem nezmínila Rusko. Ne, ale, ale i tak. Já <laughs> Rusko zmiňuji. To je, to je jasné a všichni to víme. My víme, že Rusko stojí za dezinformačními kampaněmi, eh, stojí zatím servery v Rusku. Já teď neobvinuji ruskou vládu. Eh, já jsem mluvil s Lavrovem a on říkal, Sputnik a Russia Today jsou soukromými subjekty ale ten proces dezinformací samozřejmě zásadně ovlivňuje demokratické zdraví našich států a dezinformace, připravte se, bude jedním z hlavních problémů, které budou vyplývat také z umělé inteligence. To znamená, to bude samozřejmě ovlivňovat zcela zásadně naše fungování máme vlastně tři hlavní pilíře. Jeden vychází vlastně z východní Evropy, poté eh, kontra jednotku proti dezinformacím a poté máme tady také pokud budeme chtít být víc kapacit a měli bychom mít chtít víc kapacit, tak eh, je třeba si prostě uvědomit, že prostě ta hrozba bude stále větší a větší a proto potřebujeme také lepší technologickou odezvu a reakci na tyto obavy. Děkuji. Ještě další otázka navazující. Pane Borele, ráda jsem si vyslechla vaši odpověď, ale ráda bych ještě jednu věc přesněji k tomu, co bylo dříve řečeno. Svoboda slova má návaznost na svobodu myšlení, na svobodu náboženství a svobodu víru nemít. Nerespektování lidských práv vede konfliktu a válce. Co vy konkrétně chcete slíbit v souvislosti s novou platformou globální diskuse o uh, víře a náboženství? Jakým způsobem chcete zajistit ochranu náboženských menšin mimo Evropu? Jak zlepšíte také postoj zástupce Evropské unie pro svobodu náboženství? Po celém světě a často i prostřednictvím zákonem si nestojí ženy a muži e, e, naroveň. Jak chceme zajistit, že se to změní a jak to chceme prosazovat na všech kontinentech? Děkuji. Bueno, me van a ustedes acabar con my mě za chvíli přesvědčíte, že to moje je prostě naprosto nesplnitelná mise, protože vy chcete, abych tady vyřešil otázku nedostatku rovnosti na všech kontinentech. Podívejte se, já znám iniciativu paní Mogherini a věřte mi, že já rozhodně půjdu v jejich šlepějí z jednoho prostého důvodu, protože já jsem lajkem a věřím, věřím v absolutní svobodu vyznání, svobodu náboženství a to je něco, co musíme chránit, musíme podporovat, protože v mnoha zemích je tato svoboda právě nerespektována a to vycházelo také z mnohých otázek, které zde zazněly. To znamená, že ta nedávná iniciativa ze září, tedy paní Mogherini, to je iniciativa tedy ze září a já to vnímám jako něco, co je třeba dále rozvíjet a já jistě i ze své přirozenosti a také z vlastní vůle protože se s tím stotožňuji, tak to budu podporovat. Thank you, high representative. Děkuji. A nyní eh, přecházíme eh, k dalšímu řečníkovi za skupinu Renew Europe, pan Urma Spajt. Děkuji, eh, pane Borele. Určitě se shodneme na tom, že sousedé jsou důležití. Východní partnerství je prioritou v evropské zahraniční politice, protože pro Evropu je důležité mít stabilitu a bezpečnost na svých hranicích a ve svém sousedství. Nicméně Rusko i nadále udržuje konflikty, ať je to na uh, Ukrajině, eh, Krym, Donbas, uh, eh, Předměstří, uh, další oblasti. Tím ohrožuje bezpečnost i samotné EU. Eh, chci se zeptat, jak chcete, aby eh, východní partnerství zůstalo prioritou eh, zahraniční politiky EU i za předpokladu, že to tedy bude mít dopad na evropský rozpočet. A jak vnímáte to evropské východní partnerství, jaké zásadní kroky chcete podniknout pro to, abychom dosáhli pokroku v řešení konfliktů v zemích východního partnerství? Děkuji. Děkuji, Pan Borel má dvě minuty na odpověď. Já si myslím, že nejlepší způsob, jak naložit, pokud tomu můžeme říct, ruským expansionismem nebo ruskou hrozbou, je pomoci Ukrajině, posílit Ukrajinu, posílit jejich odolnost, Eh, posílit jejich reformy, tak aby se to stalo plně hodnotnou demokratickou zemí. Sankce vůči eh, Rusku tomu napomůžou, ale myslím si, že bychom sankce neměli vnímat jako eh, politiku samotnou, je to pouhý nástroj. A východní partnerství Eh, nemůžeme vnímat jako někoho, kdo je proti něčemu. Tady vlastně jde o vybudování okruhu demokratických států mezi námi a Ruskem tak, abychom měli vyváženou eh, implementaci pěti klíčových zásad. Eh, tím vlastně dodáváme určitou flexibilitu tam, kde je potřeba doladit detaily. Abych to shrnul. Ukrajina je centrálně důležitá eh, v oblasti tedy té hlavní výzvy, eh, kterou nám klade Rusko. A je to vlastně jedna z největších priorit pro to, abychom eh, vyvinuli nebo rozvinuli důvěryhodnou zahraniční politiku. Měli bychom se zavázat tomu, že docílíme těchto cílů. Já si myslím, že se o tom musíme otevřeně pobavit mezi všemi členskými státy, musíme udržet tuto pozici. Ehm, v této oblasti, víte, je tedy eh, povinná jednomyslnost. Eh, pokud se nám to ale nepodaří, budeme mít problém. Takže mé první kroky budou směřovat k tomu, abych dosáhl jednoty, abych dosáhl podpory pro Eh, sousední země. Ale opakuj, není to proti někomu. Děkuji. Urma Spajet má doplňující otázku. Ano, děkuji. Rusko opakovaně porušuje mezinárodní právo a i nadále eh, tedy vyvolává konflikty v, eh, ve svých sousedních zemích Gruzie, Ukrajina a proto EU e a další demokratické státy uvalili na Rusko sankce. Já eh, chápu, že koncensus je důležitý, ale máte nějaký konkrétnější plán, jak dosáhnout koncensu v této věci mezi členskými zeměmi a Jaké další metody předpokládáte, že Evropská unie by mohla více využívat eh, proto, aby eh, řešila situaci, kdy některé země porušují mezinárodní právo? Jak se stavíte k tomu, abychom přijali nějaký vlastní seznam pro porušování lidských práv ve světě. Děkuji. Děkuji. Pan, pan Borel má jednu minutu na tuto doplnici, od, na doplnici odpověď. Já si myslím, že to byl Theodor Roosevelt, kdo řekl, vy eh, můžeme, tedy mluvíte měkce s velkou holí. Když nemáte velkou hůl, tak radši nemluvte moc nahlas. Evropská unie nemá velkou hůl. Evropská unie není vojenská mocnost. A jak jsem vám řekl a stále opakuji, musíme vystupovat um, neúprosně, ne, neoblomně, ale musíme chápat, že Rusko je někdo, s kým musíme jednat. Ne vše se řeší sankcemi a dalšími sankcemi. Ponecháme, musíme ponechat sankce, ale kromě toho máme taky diplomatické nástroje a těch pět zásad. To otevírá dveře selektivnímu zapojení, tak abychom v některých oblastech ustanovili potřebný dialog, tak aby prostě se věci pohnuly kupředu. Děkuji. Další řečník za nezařa- nezařazené je pan kolega Gil. V um, úvodním projevu jste říkal, silná politika vyžaduje silnou demokratickou podporu. E, také jste říkal v květnu tohoto roku, když se vás zeptali, co je těžší, e, abychom se vzdali měny nebo zahraniční politiky, odpověděl jste, je pravda, že Měna a hranice jsou základními prvky existence státu. Nejsou to pouze Britové, kdo tohle e, chápou. Miliony lidí v každé zemi EU nechtějí se vzdát svý, své měny nebo svých hranic a svých národních vnitrostátních e, armád, které chrání jejich hranice. Myslíte si, že můžete zařídit, aby Poláci se vzdali e, zlatých? E, aby se dánové vzdali kor- korony. Myslíte si tedy, že když na, e, e, změníte e, měnu, změníte i národní stát, jak chcete dosáhnout demokratické podpory pro tyto projekty? Děkuji, pan Borel má dvě minuty. Já si přesně nepamatuji, co jsem říkal, ale mohu říci, že na jednom z prvních kurzů politologie se říká, že měna, hranice a obrana jsou atributy státu. Já nemám rád hranice. Já si myslím, že hranice jsou vlastně jizvy, které zanechala historie na naší země kouly. A myslím si, že pokrok lidstva spočívá ve naší schopnosti překročovat tyto hranice. Proto dívejte se, nikdo nikoho nenutí, aby přijal euro. Ti, kteří se rozhodli, že přijmou euro, se tak rozhodli na základě principu svrchovanosti. Nikdo není nucen k tomu, aby byl součástí Evropské unie. Ten, kdo chce odejít, nechť odejde, pokud najde tedy dveře, protože teď to vypadá, že některé ze zemí ty dveře právě najít neumí demokratické svobody jsou jistě základem nějaké politické komunity a my se snažíme tady spolu vytvářet politickou komunitu, která poprvé v historii Evropy nevychází z války, nevychází z toho, kdo je silnější, není o, nejde o Napoleona Bismarcka a jejich politiku, jde o společenství, které vychází z, dobro, z, vů, z, nezávislé vůle demokracie a je to něco, na, čem, na co můžeme být hrdí. A podívejte se, pokud někdo se nech, nebo nechce navazovat na tento historický výdobytek. Podívejte se. Eh, mm, já bych byl rád, kdyby Velká Británie zůstala naší součástí, ale pokud nechce, nelze, nelze proti tomu nic dělat. Podívejte se, jde opravdu o dobrovolné úsilí, o snahu, ale věřte mi, věřte mi, já nemám rád hranice. Podívejte se, v souvislosti s Balkánem to první, co musíme udělat, je naše hranice otevřít. Děkuji. Děkuji. Doplňující otázka, pan Gileš na minutu. Dobrá, nemáte rád hranice, ale já jsem se snažil říct, že jsou zde miliony lidí v EU, kteří je mají rádi, kteří si je chtějí ponechat kteří chtějí své vnitrostátní hranice, vnitrostátní identitu, takže moje otázka byla a myslím si, že jste ji neodpověděl. Eh, jak eh, tyhle ty lidi přesvědčíte demokratickým způsobem. Eh, vy jste velmi jasně řekl, že pokud máte silnou politiku, potřebujete mít silný, silnou demokratickou podporu. Tak jak tuhle tu podporu chcete získat? Je to, eh, jak říkáme v Británii, buď pomem anebo můžete jít se klouzat. Eh, pane Borel, máte jednu minutu nepodívejte se samozřejmě, že nezáleží pouze na mé vůli. Pokud něčeho dosáhneme, tak toho dosáhneme prostřednictvím toho, co zastupuje Evropský parlament, protože tady jsou zástupci Evropské evropských národů, neříkám jednoho evropského lidu, protože zatím ještě tady nemáme jeden evropský národ, protože tady hovoříme o pluralitě názorů a kultury, protože vy můžete být Evropanem, aniž byste se vzdal své národní identity a to je také co jsem kdysi řekl. Já jsem říkal, jsem katalánec, jsem španěl a jsem evropan a já cítím všechny tyto tři identity, které nejdou proti sobě, protože to je něco, co obohacuje člověka jako, samo, jako takového. Člověk má pluralitní identitu a to je přesně to, na čem Evropu stavíme. Nikdo není nucen stát se součástí tohoto projektu, ale je to to nejlepší, co se vůbec lidskému mozku podařilo prostě vytvořit tuto pluralitu, která vychází ze svrchovanosti, která vychází z něčeho, co nepopírá primární identitu nikoho z nás. Děkuji. Děkuji a teď se dostáváme k dalšímu poslanci pana Čo Sanchez za SAD. Vítáme vás ve vašem domě, pane Boreli. Evropská unie se hrála zcela základní, zásadní roli eh, v v dohodách o nešíření jaderných zbraní. Dohoda, která byla podepsána mimo jiné také Spojenými státy americkými, Čínou, Ruskem, Iránem. Je to dohoda, která opravdu byla také eh, ratifikovaná těmito státy a také byla podpořena eh, celosvětovou organizací pro atomovou energii. To znamená, že je to také něco, co zcela jasně poukázalo na leadership Evropské unie. Nicméně, vláda eh, Spojených států amerických a vlády pana Donalda Trumpa v podstatě podkopává tyto snahy. Eh, také podporuje sankce a také extrateritoriální opatření. To znamená, dochází v tuto chvíli k eskalaci napětí. Eh, Washington neustále navyšuje a přitvrzuje zdroje a samozřejmě v tuto chvíli se hovoří o neupřímném plnění plánu. A já chci vědět, eh, pane Borely, jakým způsobem, jaké stanovisko budete zastávat vůči Iránu a vůči Spojeným státům americkým v této vyeskalované a přiostřené eh, době. Tak to bylo velmi mnoho otázek v jedné otázce. Tak já se pokusím já se pokusím zareagovat na 7-8 bodů, které mě napadají. Za prvé, Přestože se Spojené státy americké stáhly z tohoto protijaderného paktu, všichni ostatní zůstali při sobě a chtějí tento pakt chránit. Za druhé, Irán se musí postarat, aby plnil všechna stanoviska, všechna ustanovení tohoto, této dohody. A musí tak učinit proto, aby ta, ten vysoký tlak ze strany eh, Spojených států americký narazil na vysoký odpor a rezistenci nás všech. My jsme jak si zrušili sankce a snažíme se dělat všechno proto, aby tady obchodní vztahy s Iránem fungovaly. My jsme také přišli s Blocking Statute Regulation, což je něco, čím jsme se snažili v podstatě také odpovědět a zareagovat na to, eh, co udělalo, co udělali Spojené státy americké. To znamená, že máme také instinct to znamená, jde v podstatě o iniciativu, která má umožnit nebo má vlastně zabránit úplnému kolapsu vzájemných vztahů. A já jsem také koordinátorem tého společného výboru. A já udělám všechno pro to, aby byla zajištěna implementace a provádění tohoto paktu. A proto, aby tomu tak bylo, potřebujeme absolutní jednotu Evropanů, protože tato dohoda byla byla opravdu jedním z největších pokroků a dosažení E, naší diplomatické práce a děkuji panu Solanovi i paní Mogherini za to, co učinili a myslím si, že si nemůžeme vůbec dovolit přijít o tuto příležitost. Musíme udělat všechno pro to, aby tato dohoda byla i nadále v platnosti, proto abychom zajistili naší bezpečnost a abychom zabránili něčemu, co by mohlo být daleko horší. Děkuji. Nějaká další otázka? Follow-up otázka? Máte ještě nějakou doplňující otázku? Ne. Tak Další za EPP, pan Ančehalický, prosím, máte minutu. Pani převodničo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych se ještě rád jednou vrátil k otázce Ruska. Ta ohrožuje, to ohrožuje nejenom své sousedy. Agresivní dezinformační politika, destabilizace Evropy, to je všechno fakt. A je potřeba se proti němu postavit. A to silně, včetně cesty finančně organizační. Já tady chápu, že vy jste spíše pro politiku zastrašování, že to možná bude lepší než sankce, ale jde také o organizační možnosti. Chcete zvyšovat projekty jako třeba Stratcom? Nebo chcete jiné nástroje? které byste vložil do rukou své diplomatické služby, například myslíte na média nebo na jiné činy, které mohou úspěšně čelit této dezinformační a destabilizační politice? Děkuji, pan Borel má dvě minuty. Musíme hodně investovat do schopnosti postavit se zbrani dezinformací. Je to totiž zbraně? Demokracie je systém, který stojí na informovanosti občanů. Hlasuji podle toho, co vím, a pokud to, co vím, je falešné, tak to ovlivní můj hlas. A následně budu v podstatě spochybňovat veškeré své další znalosti. Měli jsme francouzské volby, měli jsme evropské volby. Prostě musíme více investovat do uh, jednotky rychlé reakce do oddělení strategické komunikace. Je daleko jednodušší vyslat špatnou informaci, než ji vyvrátit. Když ji vyšlete, tak se okamžitě rozšíří. Pakliže máte pravdu znova vybudovat, a pakliže máte vysílat signál, na základě kterého lidé skutečně budou vědět, co se děje, no tak to je daleko složitější, daleko dražší. Musíme tedy do toho více investovat. Co se Ruska týče, tak já tady nechci působit jako někdo, kdo je proti Rusku. Vždyť je to země, která nám například dodává energii, se kterou obchodujeme. Nemůžeme předstírat, že Rusko neexistuje a obrátit se pouze k politice sankcí. Ano, musíme posilovat Ukrajinu. 50 miliard euro jsme dali Ukrajině na posílení jejich kapacit a my musíme vědět, k čemu ty peníze vedou. Musíme jim nadále pomáhat, protože pokud skutečně se chceme postavit výzvě z východu, tak nejlepší bude, když budeme obklopeni demokratickými prosperujícími zeměmi na východě. A to není zadarmo. Děkuji. Máte, prosím, doplňující otázku? Já jsem velice rád, co jste řekl v poslední větě. Ehm, mám na to podobný postoj. Nemyslíte si, že třeba to, co v tuto chvíli zatím ještě nevyužíváme, v ve východním partnerství, že by to se dalo použít, že prostě třeba jedna ze zemí, která by mohla mít největší aspirace je právě Ukrajina, ale to tež platí pro Moldavii a pro Gruzi. Nebylo by lepší z nich udělat uh, maják, který můžou následovat ostatní státy? Uh, není toto způsobem, jak šířit e, demokracii a občanské svobody? Jednu minutu. Určitě, určitě máte pravdu. Já teď nemohu říci, nic víc, protože co se týče toho tématu, o kterém hovoříte, tak ho nemám ještě prostudovaný. Nicméně hovoříme v tuto chvíli o nových hrozbách, které eh, samozřejmě způsobují nejvíce obav eh, v Pobaltí. A samozřejmě můžeme si vzpomenout na to, co se stalo v roce 2014 a 15 na Ukrajině. A taky si pamatuju, co říkala paní kancléřka Merkel eh, v Mnichově v roce 2015, protože tady nemůžeme hovořit o takzvaném defetismu Mnichua, to znamená, je třeba si uvědomit, jakou je, eh, jaká je realita. A co se týče kavkazských zemí, Předtím, než vypukla válka s Ruskem, tak já jsem byl v Grůzii. Je ten rok předtím jsem byl v ruskem okupované zóně v Grůzii. A hned rok poté vypukla válka. Prostě už to všichni tušili, že k něčemu takovému dojde a nikdo tomu nezabránil. Děkuji. A nyní má otázku pan Pineda za GUE NGL. Prosím. Presidente. Pane předsedo, pane Borele. Co se týče dohod z roku 93, těch jsme dosáhli díky velkorys, velkorysosti palestinských vůdců, kteří se rozhodli ustoupit velké, podstoupit velké část, velkou část svého území. A je třeba si uvědomit, že něco takového nebylo reflektováno v žádném prohlášení OSN. Palestinští vůdci dodržují všechna ustanovení všech dohod, které kdy podepsali. Zatímco Izrael udělal vlastně nebo vytvořil ty největší, to vlastně to největší vězení na světě v pásmu Gazy. Hovoříme tady opravdu o ozbrojených Eh, vojácích, kteří neustále kontrolují tuto, toto největší vězení, které existuje na této země kouly. Také zcela přetvořili Jeruzalém v město, které je v tuto chvíli kontrolováno pouze Izraelem a ne všemi ostatními, kterým patří. A chci vědět, co uděláte vy pro to, aby byla dodržována práva palestinského lidu. milý kolego, pane poslanče. Vy víte, jaké stanovisko zastává Evropská unie. Evropská unie zastává a podporuje řešení dvou států. Ne všichni podporují toto řešení, ale ta stanovisko Evropské unie doposavat je opravdu to řešení, které vychází z vytvoření dvou států. To znamená za prvé vytvoření palestinského státu, které budou respektována práva palestinského lidu. To znamená tak, aby bylo dodržováno také právo na existenci izraelského státu. To znamená obě dvě věci naraz. Protože podívejte se, dovolte mi, abych vám připomněl, že v tuto chvíli Evropská unie přispívá přibližně jedním milionem euro každý den palestinskému lidu a palestinské vládě. To znamená, tato podpora je pro palestinskou vládu zcela zásadní. To znamená, je základním stavebním kanelem pro tu naději, že tedy k tomu eh, že k tomu řešení dojde. Máme tady také speciální jednotky, které mají zabezpečovat bezpečnost a dodržování práva. Je to velmi těžké. A poté samozřejmě také mise v Rafě, která v tuto chvíli v podstatě už není operační a to z důvodu situace v pásmu Gazy. To znamená, že pokud je nějaký subjekt, který v dnešní době palestincům pomáhá v této chvíli, tak je to Evropská unie. A pokud existuje naděje, že eh, palestinský lid bude někdy žít v míru, a to i vedle eh, izraelského národa, to znamená, aby existovalo opravdu to řešení dvou států se s dvěma různými státními strukturami, tak to je právě Evropská unie. Evropská unie podporuje tuto iniciativy. A to je iniciativa, která není ani proti izraelská, ani proti palestinská, ani pro izraelská, ani pro palestinská. Je to snaha nějakým způsobem podpořit řešení, které bude vyplývat z existence dvou suverénních států. Děkuji. Nějakou další otázku? V návaznosti? Ano? Podívejte se. Humanitární pomoc, ano, je pravda, že vychází ze Evropské unie. Bohužel samozřejmě víme, že postažení pomoci Evrop- Spojených států amerických, to je vlastně jediná pomoc, která existuje, ale nemůžeme se omezit pouze na humanitární pomoc. Potřebujeme také politickou podporu, protože paní Mogherini má neuvěřitelně nekonečnou encyklopedii politických prohlášení, ale nemůžeme tady pořád mm, zůstávat u nějakých prohlášení, opatření. Prostě nemáme času na zbyt. Není tady žádný, žádný důvod, který by zlegitimizoval náš postoj odkládání. Nesmíme už nic odkládat. Není to legitimní, nemá to smysl. Není, nedává smysl, aby Evropská unie tady měla nějaký mm, preferenční nebo prioritní přístup ke státu, který neustále porušuje mezinárodní veřejné právo. Proto potřebujeme také aplikovat druhý článek smlouvy. A teď chci vědět, uděláte něco, uděláte s tím něco? Ve smyslu přerušení obchodních dohod s Izraelem? Ne, ale chci vám říci, že už dlouho nedošlo ke schůzce asociační eh, rady, protože vy chcete, podívejte se, jedni mi říkají, říkají, že máme přerušit a zneplatit obchodní smlouvy, druhý, druzí říkají, že už se nemají, že se nemá scházet asociační výbor a podívejte se, já také nejsem ministrem zahraničí Evropské unie, který bude tady diktovat, co se má dělat. Já pokud vy ve mně vložíte důvěru, tak eh, udělám všechno pro to, abych nějakým způsobem našel nějaké společné stanovisko, nějaký společný postoj. V tuto chvíli ten postoj je velmi protichudný. Nemůžete, <laughs> prostě jedni říkají, tak přerušte tu smlouvu, zneplatněte tu smlouvu, nes, nesetkávejte se s tím a s tím. Podívejte se, ano, můžeme odsoudit, odsoudit útoky Eh, raketové útoky z Palestíny eh, do Izraele, tak hned vám všichni řeknou, že jste proti Palestinici. Ve chvíli, kdy máte eh, nebo odsoudíte útoky z Izraele na Palestínu, tak hned vám všichni řeknou, že jste proti Izraeli. Thank you, Mr. Děkuji mnohokrát, pane Borele. Nyní za SAD má slovo Katy Piry. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Borele, za to, že jste se dnes podělil o jasnou vizi, jasný pohled na výzvy, kterým čelí Evropská unie. Řízení migrace a integrace musí být i nadále prioritou v nadcházejících letech. Přes deklarace některých členských států, že uzavření hranic a ukončení migračních toků je možné. Měli bychom se snažit o to, abychom zabránili tragédii ve středozemním moři a zajistili, že migrace probíhá uspořádaně, bezpečně a legálními kanály. Propojení vnitřní a vnější dimenze migrace je zcela zásadní. Pane Borele, jaká opatření chcete zavést pro řešení příčin migrace? Jak chcete posílit spolupráci se zeměmi tranzitu? Pane Borele, dvě minuty. Uh, Migrace musí být součástí zahraniční politiky. Ona není v mém portfoliu, ale zároveň tak trochu je, protože migrační problematiku nevyřešíme pokud se nedohodneme se zeměmi původu a s transitními zeměmi. Když pojedete na vesnici do Senegalu, tak uvidíte, že oni vnímají Evropu jako magnet, který na ně kouká z televizního obrazovek. Pokud nebudeme schopni odlišit žadatele o azyl a migranty, kteří podle smluv si nezaslouží mezinárodní ochranu, tak se budeme muset dohodnout se zeměmi původu a s transitními zeměmi, abychom na to byli schopni reagovat. Víte, jak to dneska vypadá na řeckých ostrovech? Přijíždí stále více lidí. Za poslední dva měsíce se ta čísla zvyšují. Teď je to skoro 20 tisíc lidí. Většina z nich jsou Afgánci, nejsou to Syřani. Co s nimi? Musíme jim nějak odpovědět nemůžeme říci, že budeme rozlišovat mezi ekonomickými migranty a žadateli o azyl a potom to nebýt schopni v praxi udělat a nechat lidi na řeckých ostrovech, protože nevíme, co s nimi. Migrační politika má mnoho vrstev. A jako první se musíme dohodnout se zeměmi původu a transitními zeměmi, aby migrace probíhala legálně. Evropané se bojí migrace, protože vidí rok 2015-2016 a tu špičku nárůstu. A to nebyla migrace, to byly žadatelé o azyl, kteří utíkali před syrskou válkou. Teď to není 1,5 milionu lidí. Teď je to nějaký 20-30 tisíc lidí za celou tu oblast. To není žádná invaze. Děkuji, že se držíte své řečnické lhuty. Eh, Katy Piry má minutu. Děkuji, pane předsedo, za to, že předsedáte tomuto skvělému zasedání. Výborně. Určitě v budoucnosti budeme mít více času s panem Borelem na toto téma. Má doplňující otázka. Jak vnímáte možnost realizace struktur, o kterých jsme hovořili na poslední radě? Tedy, že bychom se přesunuli k permanentní struktuře od struktury ad hoc. Jak chcete zajistit, aby nezávislé operace pro, výzk- pro hledání a záchranu lidí byly dekriminalizovány a mohly znova působit ve středozemním moři? A to ve spolupráci s členskými státy a jejich snahami o záchranu života a boje a boj proti převaděčství. Pane Borele, prosím, máte slovo. Paní poslankyně, pokud ve mně vložíte důvěru, tak doufám, že budeme moci o tomto tématu hovořit i nadále, protože rozhodně se budu hodně angažovat. Poslední dvě léta jsem strávil jako ministr zahraničí s telefonem na uchu a snažil jsem se řešit problém přijíždějících eh, migrantů na lodích. Nikdo, nikdo je nechtěl. A já si myslím, že Evropa se nemůže dovolit být v takové situaci. Nemůžeme se dovolit to, abychom každý, každé léto, každé léto řešili, co udělat s dvěma sty lidmi. Potřebujeme dohodu na základě níž budeme automaticky tyto případy řešit. To znamená, ti lidé se vylodí a my pro ně budeme, jim, a my pro ně budeme mít řešení. To je prostě pouze otázka naší vůle. A jak říkám, ještě jednou, musíme respektovat specifické charakteristiky jednotlivých členských států a charakteristiky jejich přístupu k migrantům. Já chápu, ta situace ten přístup jednotlivých členských států je jiný. Ale ve chvíli, kdy my jako civilizace každý den budeme hovořit o lidských právech, tak si prostě nemůžeme dovolit, aby ministr zahraničí strávil prostě celé léto s telefonem na uchu a řešil 200 migrantů. V Kolumbii v tuto chvíli mají 3 miliony uprchlíků z Venezuely. 3 miliony uprchlých. Dovedete si představit, co by se stalo ve Španělsku, kdyby 3 miliony Portugalců se najednou ubytovali na našem území a my teď tady máme strach z 200 migrantů? Thank you, high Děkuji mnohokrát, pane vysoký představiteli. Nyní za zelené paní Gregorová, prosím. Děkuji, vítáme vás, pane Borele. Velice ráda jsem slyšela, že jste uvedl dezinformaci jako jedno z hlavních témat. Možná mě chyběla trochu specifičtější diskuse, takže znovu se zeptám, na co se chtěla ptát kolegyně. Jaká konkrétní opatření přijmete pro boj proti dezinformacím a vměšování se do voleb a ruku v ruce s tím jde, jak zajistíte svobodu slova a zabráníte cenzuře internetu, když budete bojovat proti vměšování do voleb. A potom jsem ráda slyšela, že znova nebudete se zasazovat o prodej zbraní a že chcete aktualizovat společný postoj. Takže se táží, jestli jste připraven posílit kontrolu vývoze zbraní na úrovni Evropské unie, takže těch osm kritérií se společného postoje by se přetavilo v evropské právo. Pane Borele, prosím na dvě minuty. Well, um, once again, two questions in one. A, tak to byly zase dvě otázky v jedné. Těžko pak na ně odpovědět tak rychle. Co se týče vývozu zbraní, tak tady máme společný postoj z roku 2008. A ten je právně závazný pro členské státy. A realizuje se za jejich zodpovědnosti. Tento společný postoj vyžaduje naplnění osmi hodnotících kritérií. Každý členský stát se toho musí držet, Chceli schválit vývoz zbraní. Nicméně je na členských státech neschválit licenci. Pokud tedy existuje riziko, že dané zbraně budou použity pro porušení mezinárodního humanitárního práva. To je pravidlo. Bohužel Evropská komise a služba pro vnější činnost, tedy my jako evropské instituce, nemáme mandát kontrolovat rozhodnutí členských států u těchto licenci na vývoz zbraní. Prostě ten mandát nemáme. Tak nám ho dejte. Ale pokud nám ho nedáte, tak po nás nemůžete chtít provádět opatření, na která nemáme právo. Konečné rozhodnutí je v rukou členských států. A chci jenom připomenout, že v této oblasti, pokud se rozhodne rada, tak tak musí učinit jednohlasně. A názory se velice liší v radě. A pokud se liší a chcete jednohlasnost, tak to prostě není splnitelné. Budeme muset znovu vyjednat dohodu z roku 2008 abychom si mohli vyměňovat informace, měli bychom opravdu vědět, co v dané oblasti dělají jednotlivé země. Kdo co vyváží kam a jak. A následně si sledujeme, jak se skutečně využívají tyto zbraně. Děkuji, máte doplňující otázku. Ano, omlouvám se, že jste si tím musel vyhnout té otázce dezinformací, tak doufám, že mi odpovíte teď, ale ještě mám jednu další otázku. Vaše funkce je velice důležitá. Je veřejná, je reprezentativní. Ať uděláte cokoliv, tak to bude jménem půl miliardy Evropanů. A určitě souhlasíte, že takováto osoba musí být vzorem a musí odpovídat těm nejlepším morálním standardům. Co se týče střetu zájmu, musel jste rezignovat z univerzity, navíc ještě jste dostal pokutu 30 tisíc euro za, zneuží, za zneužití vnitřní organizací. Uvažujete o tom, že byste prodal všechny své akcie, aby s tím už pak nebyl problém? Pan Borel, jednu minutu. Bueno, eh, eh, creo que ya... Podívejte se, já jsem vám už ten problém vysvětlil, ale jsem rád, že se ptáte ještě jednou, protože to tak mohu vysvětlit ještě jednou. Jeden člověk, který vlastně nějakým způsobem operuje ze 7% svých akcí a 93% a akcí ztratí, tak pokud, tak, pokud těch 93% ztratí za předpokladu, že měl k dispozici privilegované informace, no tak to musí být blbec, protože jinak o těch 93% nemohl přijít. Takže já si myslím, že to je jaksi rácio to zcela jasné racionální odůvodnění, které zatím je. Prosím vás, já jsem nevyužil žádné privilegované informace pro namnožení akcí. Za druhé, a vy říkáte akcie. Ano, já vím, že to, jak si vzbudilo velké obavy ve výboru pro právní záležitosti, ano, vím, že těch několik tisíc euro, které mám uloženo v akcích Ebedroly, podívejte se, pokud by to měl být jakýchkoliv problém, zítra se jich zbavím. Zítra se jich zbavím nemám s tím problém. Pokud, to si, pokud si to vyžádáte, tak já se těch akcí i bedroly zbavím. Děkuji, děkuji, pane Boreli. Javier Nart. Děkuji, děkuji pane Boreli, děkuji za to, že jste za námi přišel. Budu hovořit o jedné bezpečnostní otázce a jde o naší jižní hranici a severní eh, hranici Afriky. Protože tady samozřejmě situace na Sah- v saharském a saharském regionu má zcela jasné přímé dopady na současnou politiku. To znamená, že tady hovoříme o trojuhelníku. E, rozvoj, bezpečnost a stabilita. A samozřejmě tady také máme stále větší sucho a navyšování, neustále navyšování teploty vycházející z klimatických změn, což jsou faktory, které samozřejmě ještě vyostřují a přiostřují ty problémy, které, kterým v tuto chvíli čelíme, včetně terorismu a extremismu. A chci vědět, jak vy, jako vysoký představitel, budete čelit tě, této rovnici bezpečnost, stabilita a rozvoj. Pane Borely, máte dvě minuty. Pane Narte, vy zcela eh, jak si adekvátně hovoříte o tomto problému. Klimatické změny, vývoj, terorismus. Tento trojuhelník nevyřešíte, pokud se zaměříte pouze na jednu z těch špiček, protože tady hovoříme o 50 obyvatel, kteří tím trpí. V Burkině Faso jedna třetina škol musela zavřít. Ta situace bezpečnostní se vyostřila opravdu zcela zásadně i přes všechna naše opatření. Ano, my jsme hlavním dárcem. V posledních sedmi letech jsme do Sahelu poslali více jak 4 miliardy euro, ale pokud si opravdu myslíme, že jsme schopni kontrolovat 5 milionů eh, kilometrů čtverečních, desetkrát a Španělsko, kde vlastně žije více jak 200 milionů obyvatel s neuvěřitelnou kapacitou, jak si tak myslíte si, že 300, 300 policistů nebo pohraničníků bude stačit na kontrolu hranic? Ta cena ne, um, ta cena neinvestic bude opravdu příliš vysoká. My musíme investovat do úplně všech oblastí. Víte, kde musíme začít? Musíme začít tím, že dáme více moci ženám protože vy jistě víte, jak to vypadá v Sahelu. Jen se podívejte do porodnice v Sahelu. Jen jděte do porodnice v Sahelu a uvidíte, že ženy, které mají v průměru 7 až 8 dětí a dos začnou rodit vlastně hned poté, co dospějou, no tak v takovémto případě si uvědomíte, že v podstatě nic nevyřešíte, pokud nezajistíte osvobození ženy v Sahelu. Ale to žádným dekretem nedokážete. To se nestane ani z eh, jednoho dne na druhý. Ne, to se prostě nevyřeší jen tak. Musíte investovat daleko více a to na všech úrovních. A chci vám říci, že pokud tak neučiníme, tak zaplatíme cenu, která bude ale hodně vysoká. Pane Narte, máte ještě další otázku? Ano, hovoříte o demografickém růstu. Ano, Niger. Tady zastá, za, mm, vlastně zaznamenáváme úplně nejvyšší porodnost, ale budu hovořit o dvou státech. Budu hovořit o Burkině Faso a poté ještě neexistující stát Mali. V obou státech se ta situace zcela zásadně zhoršila a to i přes zásadní finanční vojenskou podporu ze strany Evropské unie. A chci vědět, jakým způsobem na to budete reagovat, když se tam tolik investuje a přitom to má prakticky nulové výsledky? Před čtyřmi lety byla podepsána mírová smlouva v Mali a pokročili jsme od té doby opravdu velmi, velmi málo. Mali Mali je zcela zásadním, extrémně důležitým státem i v porovnání s Burkina Faso. Podívejte se. Hovořil jsem o Burkině Faso jako o křižovatce konfliktů, ať už náboženských, etnických a ekonomických, sekulární konflikty mezi zemědělci a chovateli stát to je něco, o čem můžeme, nebo si musíme uvědomit, je to něco, co existovalo ještě předtím, než vyvstala hrozba terorismu a jakým způsobem tomu můžeme čelit co uděláme, co musíme udělat. Musíme se prostě více angažovat, musíme se angažovat, musíme prostě tam poslat více mírových misí, potřebujeme tam více misí, které budou pomáhat místnímu obyvatelstvu, protože víte, co se stalo v Sahelu. V Sahelu nevzniklo to, čemu my říkáme stát. Fungují pouze nějaké ojedinělé mise, které nebo jednotky, které mezi sebou ale vůbec eh, nespolupracují. Ale co se týče jak si těch misí států, poskytovatele služeb, což je to, co dává těmto jednotkám legitimitu, nebylo rozvinuto. To znamená, že tady je třeba si uvědomit, že ještě existují opravdu ještě vůdčí struktury z doby předkoloniální. A to je ten problém. Thank you, Mr. Děkuji, pane Borela, a tím se dostáváme k poslednímu řečníkovi Michailu Gálerovi z EPP. Děkuji. Na základě dnešní diskuse mám další otázku ke Kubě. Vy jste řekl, že tam všichni jezdí. O, no, skoro všichni, ale ne tento parlament. Podpoříte nás v tom, aby tento parlament tam mohl poslat návštěvu se složením delegace, jaké chceme my, tak abychom mohli mluvit se všemi, se kterými se chceme bavit my? Chcete vytvořit evropskou politiku, která vytvoří cestu k pluralistním a svobodným volbám? Trváme na tom, že na Ukrajině mají být svobodné volby v Turecku, v Tunisku, ve Venezuele, v rámci jednotlivých svých přátelství a všude v Evropě, ale přitom necháváme eh, Kubánce na holičkách. Oni neměli ani za Batistu, ani za Kastru a svobodné volby, co pak si je nezaslouží? Máte nějaký argument pro to, že bychom podporovali tyto politické dinosaury a tím brali lidem jejich základní práva a demokratické svobody? Pan Borel, prosím, na dvě minuty. Moc krát děkuji, pane Gálere. Já jsem neřekl, že všichni jezdí do Kuby kromě Evropského parlamentu. Já jsem řekl, že tam jezdí skoro všichni, kromě španělské hlavy státu. O Evropském parlamentu jsem nemluvil. Nevím, co s tím chcete dělat. Všichni kromě Španělska jeli do Kuby. A přitom máme historické vazby s Kubou, s kubánskou společností. Takže to jsem neřekl. A taky neříkám, že Kuba je demokratická země, tak jako chápeme demokracii my. No jasně, že není. Budeme muset pracovat na tom, aby jejich společnost se vyvinula. A nejlepší proto je být s nimi v kontaktu, navazovat vztahy a mít jisté páky. Protože když zavřete a zariglujete dveře, a to už jsme udělali, tak to užitečné nebude. A jestli mohu, pokud chcete myslet na lidi, jejichž demokratická svoboda není respektována, tak si myslím, že k Evropě najdeme daleko blížší případy než Kubu. Neže by to tedy něco... Neže by to něco... Mi médico. No? Pero por favor, ne, že by to bylo něco proti něčemu, ale prostě nemůžete říct, že mor a, je odpovědí na choleru, že mor vede k tomu, že cholera je negativní. Ale, ale uvědomme si, že Kuba je opravdu anomálí na celém světě. Podívejte se, na Kubě se nikdo neodsuzuje k trestu smrti a také se nikdo neukřižovává. Máte navazující otázku na jednu minutu? Tím se dostávám k té původní otázce, která se týká partnerství mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem. Budeme mít ve vás partnera, který bude pracovat v duchu intergovernmentalismu anebo komunitarismu. Žil jste v obou světech. Budete úzce spolupracovat s Evropským parlamentem při formulování politik, strategií, ale i prakticky, přímo v praxi? Úspěšným příkladem praktické spolupráce z Washingtonu a z Hágu, se ukázalo, jak naše spolupráce dobře funguje, jak třeba fungují a spolupráce eh, reprezentační kanceláří parlamentu a, a komise. Souhlasil byste s tím, aby takovéto orgány nebo styčné kanceláře parlamentu byly otevřeny i v Addis Abeba, v New Yorku, na, v OSN a jinde? Pan Borel má jednu minutu. Dios bože. Já mm, vás opravdu mohu ujistit, že v tuto chvíli opravdu nevím, co máte na mysli. Můžete být trošičku specifičtější? Vy jste, ano, byl velmi konkrétní, precizní. Já rozumím vaší otázce. What I don't have is the answer. Ale nemám na to odpověď. Nemám odpověď. Uh, thank you. Let me... Dobrá, děkuji. Tak já děkuji všem poslancům a poslankyním za jejich otázky a děkuji také panu Borelovi za jeho odpovědi. A nyní ještě jednou panu Borelovi dám slovo na krátký pětiminutový závěrečný projev. Prosím, máte slovo. Může se předtím napít trochu kávy? Uf. Presidente, onorevoli membri, vorrei ringraziare tutti per le domande significative. Děkuji mnohokrát. Já bych všem chtěl poděkovat za vynikající rozpravu, za dobré otázky, které ukázaly, kolik toho máme společného a jaké jsou mezi námi rozdíly. Dovolte pár závěrečných myšlenek. First, it seems to me that... Bylo na důkaz toho, že umím italsky. Co se týče zahraniční politiky, já jsem se připravoval na toto slyšení velmi pečlivě a mám za to, že Evropská unie stojí před třemi problémy. Identita, pozice, metoda. Nejprve k identitě. Pořád váháme, jestli jsme globálním aktérem, který používá veškeré mocenské nástroje, měkké i tvrdé. Já mám pocit, že ne. Já mám pocit, že se tak pořád nechováme. Mohli bychom a mám za to, že bychom měli. Za druhé, zaujmout pozici. Máme problém zaujmout společnou pozici, s, co se týče vztahu se Spojenými státy, s Ruskem a s Čínou. Co se týče středně velkých mocností, regionu anebo jednotlivých témat, tak tam nám jde jednoty dosáhnout lépe. Co se týče velmocí, tak tam se vyhýbáme diskusy a přistupujeme k tomu technokraticky. Tisíce sdělení. Za třetí, meteorologický problém. Instituční systém vnější služby a Evropské komise, a tím nechci nikoho kritizovat, vnímám jako něco, co je málo politické a příliš procesní. Myslím si, že musíme vytvořit skutečnou přidanou hodnotu tomu, co dělají členské státy, co potřebují a co chtějí. Všichni se zhodneme na tom, že zde existuje tendence převádět zahraniční politiku zpátky na hlavní města a jednotlivé členské státy. A říkat, že to mají dělat členské státy, ne Evropská unie. Dovedete si představit, na koho asi odkazují. Může nám to být líto, ale já to vnímám tak, že z toho vyplývá potřeba aby systémy Evropské unie lépe odpovídaly to, čemu, tomu, čemu mají sloužit. Aby zde nevznikaly byrokratické rutiny, aby se neduplikovalo úsilí, abychom vytvořili, vytvářeli hlubší strategické analýzy. Mám pocit, že to neděláme dostatečně. Navíc bychom se měli znova chytit iniciativy a měli bychom být akčnější. Ano, můžeme Můžete čekat, můžete doufat, ale já opravdu chci, abychom byli iniciativnější a akčnější. Vážení poslanci a poslankyně, ministři zahraničních věcí členských států mohou pomoci vysokému představiteli pro zahraniční politiku. Já nemůžu být všude. Ale máme 28, tedy brzy 27 možná, členů Rady pro zahraniční věci. Ministři zahraničí členských států, kteří mohou pracovat, mohou cestovat, mohou mít na starosti nějaké otázky, které třeba jejich členský stát zná lépe než jiné členské státy. To si myslím, že by mohlo vést k tomu, že členské státy si více budou stotožňovat se zahraniční politikou EU. E, já na vás budu apelovat, abyste mě pomohli v tom, abychom vytvořili strategické dokumenty, které obsahují jasné politické volby a její důsledky. Někdo říkal, že je potřeba zvykat si na to uvažovat geopoliticky, vytvářet společnou strategickou mentalitu v Evropě. Mezi Evropskou unii a hlavními městy. Pochopitelně nemůžeme dělat nic proti vůli hlavních měst. A hlavní města musí chápat, že jim přinášíme něco navíc hodnotu společného uvažování a sdílení kapacit. Vážení poslanci a poslankyně, zahraniční politika reflektuje jisté chápání světa a je zakořeněna v historii. A tu máme jinou. Polsko a Španělsko budou mít jiný vztah třeba ke Spojeným státům. To je jasné ale přesto máme společnou vizi světa a působíme společně, protože společně vnímáme svět a společně chceme bránit svou civilizaci. A říkáme tomu civilizace. My, Evropané, jsme civilizace. Civilizace demokracie, solidarity a prosperity. Pochopitelně, že bychom mohli lépe využít delegace Evropské unie. Můžeme připomenout, že Rada ministrů zahraničních věcí je orgán, který rozhoduje. Má mít také orientační diskuse, ano, ale určitě by bylo dobré, aby tyto diskuse vedly ke konkrétním výsledkům a společným opatřením. Já mám předstupovat před Evropskou radu a předkládat jí, předkládat jí nejdůležitější aspekty zahraniční politika. Je to veliké privilegium, kterého rád využijí. A nakonec ještě chci říci, že velice rád budu spolupracovat s Evropským parlamentem. Jsem totiž přesvědčen, že parlamentní demokracie je důležitá, užitečná. Máte pozorovatelské mise, máte usnesení, které sehrávají zásadní úlohu při definici zahraniční politiky Evropské unie. High Representative, Vice President. Pane vysoký představiteli, pane viceprezidente, eh, tedy designovaný. Ještě jednou vám mnohokrát děkuji, že jste mezi nás přišel, že jste odpověděl na všechny naše otázky, dámy a pánové. Tím končí toto slyšení a přeji vám eh, hezký večer. Gratuluji, pane Borele.